Chers collègues, je vous propose de prendre place. Que nous puissions euh, commencer. Zahájíme naše jednání. Nejdříve přivítám vaším jménem všechny zástupkyně polského předsednictví a navrhuji, abychom okamžitě přešli k bodu 5 našeho pořadu jednání, respektive k bodu 4, který nám umožní zahájit eh, tuto rozpravu se stávajícím předsednictvím Evropské unie a potom se vrátíme k dalším bodům. Chtěla bych ještě jednou přivítat eh, ministrině a navrhnout tedy tuto výměnu názoru. Obracím se na vás, dámy. Přejete si nejdříve tedy uvést diskusi najednou, anebo to rozdělit na dvě části. Možná bylo lepší to rozdělit. Nejdříve paní Jolanta Fedakova, ministrně práce a sociální politiky. Někteří z vás eh, se s ní již setkali při trialogu. Buďte tedy vítána a máte slovo, abyste představila bohužel příliš stručně priority polského předsednictví. Máte slovo. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, ponad 30 lat. Vážené poslankyně, vážení poslanci, paní předsedkyně, přes 30 lety Polsko eh, zažilo hluboké krizové období. Zrodilo se hnutí Solidarita a tehdy jsme věřili v lepší budoucnost. Ale i v našich eh, nejodvážnějších snech bych si nikdy nebyla pomyslela, že Polsko a celá Evropa se naleznou v takovéto chvíli. A proto v oblasti práce a sociálních věcích, abych odkázala na toto dávné období, máme za to, že je třeba, aby Evropa byla solidárnější. Solidárnější uvnitř a také solidárnější vůči chudým a vyloučeným. Evropa, která bude solidární mezigeneračně. A v této oblasti polské předsednictví by chtělo představit priority, které v první řadě se týkají solidarity mezi generacemi. tedy směrem k demografické budoucnosti Evropy. Za druhé, aktivní Evropa. Evropa, která pracuje. A za třetí, občanské partnerství, kdy státní zpráva a nevládní organizace společně provádějí sociální záměry, solidarita mezi generacemi, směrem k demografické budoucnosti Evropy. Cílem je dát nový impuls, aby došlo k aktivaci v jednotlivých profesích, aby vznikla opatření, která usnadní eh, smíření rodinného a profesního života. Aby bylo možné čelit eh, demografickým výzvám, které stojí před Evropou. A předpokládáme, že zahájíme práce o právě o smíření, sladění profesního a rodinného života, což bude realizovat Evropský ústav pro otázky mužů a žen. A to se také promítne do závěru rady aktivní Evropa. Cílem eh, této priority je rozvinout novátorské aktivní postupy pro zaměstnanost a sociální integraci. A realizací této priority rozpoutáme diskusi o dopadu flexicurity na zaměstnanost a zejména na zaměstnanost seniorů. Bude se to týkat také pozitivních aspektů profesní činnosti. Během našeho předsednictví budeme zkoumat všechny faktory, které přispívají k motivaci i demotivaci zaměstnanců, aby jejich eh, profesní aktivita trvá déle. A také budeme společně posouvat, do jaké míry ekonomická krize přispěla eh, k reformám na trhu práce, ale také se pokusíme eh, nabídnout nový přístup týkající se budoucnosti evropského trhu práce, a to s výhledem na rok 2020. Přáli bychom si, aby výsledky této diskuse byly také zakotveny v závěrech rady. Občanské partnerství. Cílem této priority je prosazovat různé formy spolupráce mezi eh, státní zprávou, místní samozprávou, nevládními organizacemi, aby byly realizovány cíle politiky zaměstnanosti a sociální politiky. A pro všechny tyto priority bych chtěla zdůraznit eh, významnou úlohu sociálního dialogu, vyjednávání se sociálními partnery, s odbory, ale také se zaměstnavateli. V době, která je před námi, která nás očekává, která nebude snadná, to je optimální způsob, jak řešit sociální konflikty okolo jednacího stolu. když dochází k kompromisům a nikoli na ulici při demonstracích. Pokud je o legislativní kroky, Polsko předpokládá pokračování práce na revizi směrnice o mateřské dovolené. A při vypracování tohoto dokumentu je třeba dbát zejména toho, že během 15 platnosti této směrnice členské státy vypracovaly vlastní legislativu, která zajišťuje příslušné normy ze směrnice. S tím, že existují určité rozdílnosti. A proto se nemůžeme divit, že existují rozdílná stanoviska. Zdá se, že přejitost pro případný kompromis by mohla spočívat v řešení, která by respektovala modely ochrany práv rodičovských či mateřských v jednotlivých členských státech. Chtěli bychom eh, vyzvat ministry, aby se podělili o své optimální postupy a zkušenosti během jednoho z neformálních eh, zasedání rady. Věříme, že politická diskuse na toto téma umožní novou, nový přístup a nové pokroky v práci na směrnici o dovolené. Také bychom chtěli spustit práce na, na, na vrhu směrnice o elektromagnetických polích. Pokud jde o návrh nařízení měnící, nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení, tam chceme pokračovat eh, v práci na vypracování tohoto kompromisu. A také spoleháme na spolupráci ostatních delegací a Evropského parlamentu, abychom mohli realizovat eh, tento cíl, který není lehký. Také bychom chtěli pokračovat v práci na návrzích směrnic o vstupu a pobytu sezónních pracovníků a pracovníků překládaných v rámci společnosti. Chtěli bychom zblížit jednotlivá stanoviska uvnitř rady a podrobnější návrhy budou ještě upřesněny. Bude to práce pro pracovní skupinu. Je to Je, je to práce pracovní skupiny pro migraci a vyhoštění a pro strukturu vnitra a spravnosti na radě. Je to trvalá záležitost od počátku prací na těchto směrnicích. Pokud jde o další iniciativy, jako je pracovní doba, vyslaní pracovníci a změna některých eh, směrnic v oblasti pracovně právní, aby zahrnovali také pracovníky působící na plavidle, tak to tam vyčkáme návrhu Evropské komise. Chtěl bychom však zdůraznit naši snahu o spolupráci s Evropským parlamentem, s výborem pro zaměstnanost a s výborem pro sociální zabezpečení, abychom skutečně vypracovali optimální postupy. Pokud jde o naplánované akce, během polského předsednictví První setkání se již konalo, neformální rada v Sopotech, která zahájila diskusy o našich prioritách. A dvě zasedání se konala aktivní politika zaměstnanosti a o mezigenerační solidaritě. A věříme, že budeme moci pokračovat v diskusi při tematických zasedáních a konferencích. V září ve Vroclavi plánujeme ministerskou konferenci o sociálních prioritách. To se bude konat tedy v Vroclavi. Hlavním tématem bude sociální politika, sociální reformy a efektivní komunikace podmínkách ekonomické krize. Také věříme, že přes problémy, které dlouhodobě jsou obsaženy ve strategii 2020, je třeba rychle reagovat na aktuální události a proto tato konference ve Vroclavi v září letošního roku. V říjnu v Krakově vám nabízíme Evropskou platformu proti chudobě, která nastartuje diskusy o otázkách sociálního vyloučení, boje s chudobou, což jsou nesmírně důležité otázky v krizovém kontextu. A věříme, že tyto dvě priority budou završeny závěry prosinci a nakonec bych chtěla zmínit některé iniciativy týkající se rovných přejitostí mužů a žen na trhu práce. Jako je ženský kongres, který bude uspořádán v září ve Varšavě, neformální setkání pro rovnost pohlaví o mechanismech sladujících profesní a rodinné funkce ale také konference o demografických změnách, výzvách a příležitostech pro zaměstnanost. Chceme vás všechny vyzvat, někteří z vás již byli pozváni, vy se zajímáte o tato témata, my vás vyzýváme, abyste se aktivně zúčastnili našich eh, konferencí a našich diskusí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní ministrině, vaše vystoupení vyvolalo eh, žádosti o slov téměř všech přítomných kolegů, tak se obávám, že pokud se pustíme do této části naší rozpravy, paní Běnkovská, ministrně pro regionální rozvoj, s níž bychom chtěli projednat významné otázky, které souvisejí eh, s, například s reformou Evropského sociálního fondu, tak nebude mít vůbec čas na vyjádření. Takže já bych si dovolila změnit pravidla, která jsme právě stanovili. Poslanci musí být pružní a dám tedy slovo paní ministrině, aby nám předložila své myšlenky a potom dáme slovo, uzavírám seznam řečníků, přihlásili jste se téměř všichni, A potom budete mít tedy slovo na jednu minutu a půl. Koordinátoři budou mít tři minuty. Takže paní ministrině, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak řekla paní předsedkyně, mé ministerstvo pro regionální rozvoj se mimo jiné zabývá a je to jeho priorita, zprávu a řízením sociálního fondu. A tento Evropský sociální fond a jeho budoucnost jsou skutečně v samém jádru priorit programu polského předsednictví. Ale chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu a právě tomuto výboru za vše, co bylo vykonáno až dosud. Zejména ve zprávě Markuse Pipra. To je velká opora pro práci polského předsednictví o Evropském sociálním fondu. Vyhlášuji hned na začátku, že jsem připravena velmi úzce spolupracovat s vámi protože v období krize a napětí, vzhledem k tomu, že 29. června jsme dostali sdělení o finančním rámci pro sedm nadcházejících let, tyto otázky jsou zejména palčivé a je také důležité zjednodušit a odbyrokratizovat systém alokace fondů, systém kontroly a v páté zprávě o politice soudržnosti je kladen důraz na nutnost zlepšit zviditelnit, zviditelnění Evropského sociálního fondu. Navazujeme na předcházející diskusi před čtyřmi lety a tehdy se ukázalo, že pro zlepšení této vědělnosti je třeba se soustředit na výsledky a přidanou hodnotu. A to platí i pro Evropský sociální fond, i pro Globalizační fond. A budeme analyzovat to, co bylo vykonáno členskými státy a to, co komise nazvala jako ring fencing ale ve vaší zprávě jsou také obsaženy další myšlenky, o kterých budeme jednat s dalšími členskými státy. Až dosud se všichni shodli na tom, že hlavním cílem sociálního fondu je dynamičtější postup, ale v návrzích komise se také navrhuje financování z tohoto fondu potravinové pomoci pro ty nejchudší. A to jde nad rámec současného koncenzu a bude třeba tyto otázky konzultovat s členskými státy. Ty podrobnosti zatím nejsou k dispozici, abychom na to mohli reagovat. Věřím, já už jsem to dnes řekla ve výboru REGI, že v září dostaneme nové návrhy k jednotlivým politikám. To je důležité pro polské předsednictví, protože tyto návrhy nařízení budou jádrem naší činnosti během celého polského předsednictví. A členské státy netrpělivě očekávají konkrétní návrhy, abychom na to mohli reagovat. Budeme tu mít tedy finanční rámec a obsah činnosti sociálního fondu do budoucnosti. A u tohoto fondu bychom chtěli zorganizovat širokou rozpravu o integrovaném přístupu k rozvoji. A tady Dobrým příkladem tohoto přístupu je integrace Romů. A maďarské předsednictví tuto otázku zdůrazňovalo. A tady je integrovaný přístup zejména důležitý, abychom zajistili vysokou přidanou hodnotu. Je třeba, aby tyto zákroky probíhaly na různých úrovních a tady samozřejmě otázka viditelnosti je ještě patrnější. Dále tu je otázka cíle strategie Evropa 2020, opět tedy v kontextu Evropského sociálního fondu. Tady je Polsko přesvědčeno, že politika soudržnosti a Evropský sociální fond jsou jedinými nástroji zatím které jsou připraveny využívat eh, tohoto fondu pro realizaci strategie 2020. Další téma je pro nás důležité, tematická, tematické soustředění se a to už jsem uvedla u strategie Evropa 2020 pro nadcházející finanční období. Otázka kondicionality bude také projednávána, abychom zefektivnili využívání jednotlivých fondů. Pro nás, pro polské předsednictví, řádné efektivní využívání dostupných prostředků je klíčové, protože jinak se nám nepodaří dosáhnout kýžených cílů. A proto budeme dbát toho, aby kondicionalita byla aplikována u všech fondů. Potom tu ještě máme teritoriální územní rozměr. Tato otázka není u sociálního fondu jednoduchá, to dobře víme, ale představa, že se soustředíme na některé regiony a vezmeme v úvahu jejich potřeby, tak to je zejména důležité pro, pro to, aby využívání Evropského sociálního fondu bylo efektivní. A konec konců bude se konat i konference o teritoriálních aspektech Evropského sociálního fondu. Bude se konat v září ve Varšavě. Podrobnosti dostanete v brožurce a chceme vás velmi upřímně pozvat na tyto akce. A právě díky účasti expertů, jakými jste vy, jsou tyto akce úspěšné. Potom je tu oblast eh, dobré eh, zprávy, zlepšení administrativních kapacit. To také v Polsku realizujeme a na to se soustředíme během našeho předsednictví. Další otázkou, která je naprosto aktuální a občas poměrně trnitá, je globalizační fond. Kolega Portáš na toto téma zpracoval velmi kvalitní zprávu a to bude oporou pro polské předsednictví. A podobně jako u sociálního fondu rozprava o budoucnosti globalizačního fondu se soustředují na zjednodušení, snížení administrativních překážek a také očekávání parlamentu. A to bylo obsaženo ve sdělení komise o finančním víceletém rámci. Další námět je rozšíření fondu, aby zahrnoval také zemědělství. A budoucnost tohoto fondu je otázkou citlivou, spornou a my jsme nuceni poskytnout členským státům čas, aby mohli dohloubky analyzovat a projednat tyto návrhy, které předkládá komise. Ano, zjednodušení a lepší koordinace mezi oběma fondy, globalizačním a sociálním. 19. září v Gdaňsku se bude o této lepší koordinaci konat konference a já vás na ní srdečně zvu. Nyní, pokud jde o budoucnost globalizačního fondu. Polské předsednictví musí brát v úvahu diskuse o jednotlivých výjimkách. A já vás prosím o spolupráci s námi, protože dočasný režim pro tato jednání velmi plodnou mezi vámi a námi. Takže ještě jednou vás zvu na veškeré akce a setkání, která budeme pořádat a věříme, že budeme schopni předložit výsledky těchto jednání na Radě pro obecné záležitosti 16. prosince. Také se bude v říjnu konat Rada pro zaměstnanost. Takže budeme samozřejmě prezentovat eh, budoucnost sociálního fondu v rámci politiky soudržnosti. Děkuji vám za vaši pozornost. Máme velká očekávání pro vaše předsednictví. Je vás 22. A já vás požádám, abyste po každé zmínili, tedy omezíte se ve svých otázkách na jednoho, na jednu z ministryň jinak bychom to nezvládli. Nejdříve dostanou slovo koordinátoři, kteří se mohou obrátit na obě ministrině. Máte určitou výsadu. Každý má maximálně tři minuty, nemusíte vyčerpat řečnickou dobu. Pan Ohy a pak pan Serkas. Eh, eh, Paní předsedající, já srdečně eh, zdravím obě paní ministrně. Eh, Ulevilo se mi, když jsem si vyposlechl jejich prezentace, neboť vidím, že eh, důležité věci jsou ve velmi dobrých rukou. A nejdříve tedy na paní Fedak. Není jednoduché prokousat se tímto tématem podpora mateřství. Zdá se, že rada eh, příliš nesympatizuje s tímto směrem, kterým se to vydává a v radě panuje rozdělení. Samozřejmě, že eh, je třeba dosáhnout kompromisu, ovšem otázka je, eh, kam ten kompromis má směřovat. Možná, že pomůže Eh, formální eh, setkání ministrů. Možná, že příslušná směrnice bude trošku zdržená. jsme tady už eh, jmenovali své zpravdaje a možná, že byste si s nimi mohli vyměnit vizitky, tak aby se ustanil dialog. My rádi budeme konstruktivně spolupracovat a doufáme, že eh, koncem eh, roku budeme mít eh, na stole tu druhou směrnici o stážích. Já jsem mm, přišel o pár minut později, takže možná, že už jste se tím zabývali. Chci říct toto, probíhá debata o da, o penzích. Já jsem Maďar a u nás v Maďarsku právě začínají rozsáhlé reformy. Očekáváme, že bude vydána bílá kniha k této problematice. A určitě bude dobře, i kdyby ta debata získala nějaký nový impuls. A bylo docela eh, zajímavé mm, ta, vyslechnout si tu formulaci, jak efektivně a účinně komunikovat v době krize. Eh, eh, řada zemí má definic, de, deficitu, což tedy stěžuje vládní mm, agendu. No a pokud se týče Eh, politiky soudržnosti konstatuji, že je dobře, eh, že se na to díváme podobně. A já také souhlasím s tím, že existují určité citlivé body, jako je třeba eh, rozdělování potravin, tomu jsme schválili parlamentní dokument, ale eh, je třeba eh, přitom eh, upozornit také na třeba zatíženost toho Evropského sociálního fondu. Takže hm, Alexander Serkas, hm, děkuji vám, děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl přivítat obě paní ministrně a přeji vám velmi úspěšné předsednictví. Vy jste pohovořili o svých ambicích, ale máte na svých Petrech velkou odpovědnost, protože procházíme závažnou ekonomickou krizí, a která je také částečně krizí sociální, protože není mnoho politiků, kteří jsou schopni pohovořit o sociální dimenzi této krize a možná, že parlament eh, bude na vaší straně a de facto určitě bude na vaší straně eh, skupina socialistických eh, stran, to vám mohu říci. Pokud to, co jste říkali, také uskutečníte, určitě se zavděčíte mnohým. A já vím, že také moji kolegové ze socialistické frakce budou mít řadu dalších otázek. Nicméně, eh, solidarita eh, to je velice důležitá věc a mm, týká se to například eh, imigrace. V mé zemi je mnoho polských imigrantů a to samozřejmě není jednoduché. Jsou tady dvě věci. To je Eh, jednotné povolení k pobytu a práci a to by bylo chtěli realizovat a kromě toho eh, se připravují další dvě směrnice. A to se taky stihne boj. Čili eh, my si myslíme, že rovnost zacházení je důležitá věc, protože my určitě Eh, nechceme, aby migranti k nám eh, přicházeli a pracovali za mizerný podmínek a za mizerný plat, poněvadž eh, tím si mm, vlastně nepřátelíme také domácí pracovníky. Čili to se týká i sezónních pracovníků. No a důležité je také sladěvání pracovního a soukromého života. To je třeba důležité také proto, aby byly, bylo zacházeno s e, ženami, jak náleží, a ne aby to byli muži, kteří jezdí za práci, zatímco ženy zůstávají doma. A samozřejmě, že potřeby firm jsou zároveň potřebami rodin. Paní Harkin, paní předsedající, já bych ráda přivítala obě dvě paní ministrině a popřála jim všechno nejlepší eh, v práci v příštích šesti měsících. Především chci eh, zmi toto. Hovořila jste o mezigenerační solidaritě a já si myslím, že to má mnoho aspektů. Nedávno vyšla zelená kniha o penzích a mě by zajímalo, eh, jaký na to máte názor. Dále jste hovořili také o rozšiřování pracovního života. E, s tím je jedna potíž. Proč? Protože je mnoho mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní a zajímalo mě, jak e, se chcete vypořádat s těmito dvěma extrémy a zejména by mě zajímalo, co hodláte dělat s vysokou úrovní nezaměstnanosti mládeže a prostě vrátí těmto lidem naději. Já si myslím, že když hovoříme o mezigenerační solidaritě, tak to také znamená eh, postarat se o zaměstnanost mladých. Také jste hovořila o demografických eh, výzvách a mě by zajímalo, o eh, jak, jakou, jaký názor máte o pěstovnech, rodinných pěstovnech, protože souvisí to s tím, že se dožíváme vyššího věku Čili zajímal by mě, zda můžete tyto eh, rodinné pěstovny nějakým způsobem konkrétně podpořit. Také jste hovořila o občanském partnerství a zásadní roli sociálního dialogu a hovořila jste spíše o kompromisu. Nicméně, eh, mnozí lidé eh, demonstrují, nesou naklonění kompromisu, demonstrují kvůli škrtům. A Oni v mnohem mají pocit, že jsou to opatření, která jim vnucuje Evropská unie. Já nechci říkat, mají pravdu, nemají pravdu, ale tak, takové je vnímání. Eh, mají prostě dojem, že Evropská unie zachraňuje finanční systém, ale nestará se o své občany. Eh, čili skutečně mě zajímalo, jak chcete právě konkrétní sociální kroky zapracovat do svého programu. Ehm, třeba my máme Eh, sociální ustanovení eh, v Lisabonské smlouvě. Čili eh, já si myslím, že pro Evropu nastávají velice kritické časy, důležité časy a je dobré, aby se vyslali vhodný signál. No a ještě k tomu, ke druhé kolegyně. Vy jste hovořila o globalizačním fondu a možnosti rozšíření o zemědělství. To je velice delikátní záležitost. Mě by zajímalo, jestli můžete tomu někud rozvést své názory na tyto záležitosti. Děkuji za dokonalé dodržení řečenské doby paní Schröter. Omlouvám se, že jsme to zaměnili. Děkuji. Já jsem už dnes dopoledne se setkala eh, s paní Binkovskou a proto eh, bych se v prvé řadě obrátila na paní ministrině Fedakovou. A oměřím se na o jednu otázku, která mi je mimořádně důležitá. Vy jste hovořila o, o mobilitě co by středobodu polského předsednictví, ale neřekla jste ještě B tomu a sice eh, k eh, tomu, eh, co komise projednává k vyslaným pracovníkům a k obtížím, které s tím teď máme s pánem komise. Do jaké míry se hodláte věnovat tomuto tématu a jaké stanovisko zaujímá polské předsednictví k tomuto tématu? Jak jakým směrem byste se pokusila o e, řešení tak, abychom e, mohli e, mít rovné zacházení s pracujícími na místě a rovné odměňování, tak abychom vytvořili opravdu rovné podmínky. Děkuji. Paní Figueredo, pan Elmer a potom budou mít slovo ministrině. Paní Figueredo. Obrigada, senhora Děkuji, paní předsedkyně. Já bych velice stručně poukázala na několik věcí, dovolíte-li. Za prvé k těm věcem, které už zde zazněly. V současné době jsme svědky k zhoršení nerovnosti mezi, tedy po celé Evropské unii a takzvané záchranné balíčky se svými úspornými programy eh, zásadně ovlivňují eh, pracující a mají děsivý dopad v zemích, jako je Portugalsko a Řecko. Tady jsme tedy svědky zhoršení eh, sociální situace, je tam více chudoby a více nezaměstnanosti. A než bych se tady zeptala právě na tohle, co chce polské předsednictví dělat? k zohlednění těchto problémů, tak aby eh, sociální a hospodářská solidarita a soudržnost nebyly eh, pouhými eh, slovy bez významu, ale byly naplněny nějakým významem. Za druhé, k prostředkům lepšího boje s chudobou. Lze to udělat tak, že vytvoříte pracovní místa a mm, zajistíte eh, slušné mzdy po celé Evropské unii. My jsme v Evropském parlamentu na toto téma přijali zprávu a já bych chtěl vědět, jestli polské předsednictví má v plánu eh, vyvinout iniciativu k minimální mzdě v Evropě, zejména v rámci iniciativy v, eh, v říjnu. Další řečník. Paní eh, předsedkyně, děkuji vám. A náš koordinátor, eh, pan Sabrnoch, s námi bohužel dnes eh, není, takže já budu hovořit místo něj. Rád bych poděkoval paní Fedek eh, za její prezentaci a také bych rád řekl, že je dobře, že Polsko 20 let po solidaritě je uprostřed Evropy, která čelí nejhorší hospodářské krizi v paměti všech živých. A vy nám říkáte, že řešením eh, je více Evropy, ale není právě eh, na čase si přiznat, že právě Evropa nás dostala do těch problémů, že Evropa je problém a ne to řešení a že více Evropy eh, věci zhorší a ne zlepší. Vy vyzýváte k mezigenerační solidaritě, ale já si myslím, že tím vlastně chcete říci, eh, chcete říci více daní a přerozdělování. Potom hovoříte eh, lepší vyrovnání mezi eh, životem a soukromým a prací, ale chcete více regulace. My víme, že to vede k diskriminaci těch, kteří pracují oproti těm, kteří hledají práci a proto já tomuto výboru říkám výbor nezaměstnanosti. Také jste hovořila o občanských eh, svazcích. Eh, používejte to poměrně o, o, o, opatrně, protože v Anglii toto znamená to, co u nás registrované partnerství. Eh, já si prostě myslím, že tady se z toho stává taková neproduktivní žvanír na Jeden americký politický komentátor říkal, nemusíme učit trávu růst, akorát stačí pozbírat kámy, eh, kameny z trávníku. Není eh, na čase si uvědomit, že nepotřebujeme nové iniciativy, nové daně, nové eh, předpisy, ale potřebujeme akorát odstraňovat překážky z cesty a nechat podniky a podnikatele, aby vytvářeli úspěšnou a prosperující ekonomiku? Děkuji, paní ministrině dostanete slovo. Požádám vás o stručnost. Celá řada kolegů a kolegyní se chce ptát na konkrétní otázky, takže odpovězte prosím stručně, bez obecných komentářů. Budeme mít další možnosti pro něco podobného. Paní ministrně, paní Fedak, prosím. Może zacznę od ostatniego pytania, które. Možná e, odpowiem tu poslední otázku. Zazněl významný problém solidarity a zda Evropa není problémem. Před dvěma lety v Polsku ekonomický růst byl 7% a nezaměstnanost tehdy byla na nejnižší úrovni za poslední 20 let. My jsme posunuli věk odchodu do důchodu, mladí byli zaměstnaní, i osoby na okraji společnosti měly práci, tedy v kategorii 55 let a více. Ale nyní můžeme očekávat celá odlišnou situaci. Situaci, kdy lidé přijdou o práci a nebude to jejich vinou. jejich podniky budou uzavřeny a rodiny nebudou mít na živobytí. A to se může nejvíce dotknout těch nejzranitelnějších na trhu práce, mladých, starších osob, postižených a nemocných. A není třeba čelem k takovému neštěstí jednat o solidaritě mezi bohatými a chudými, a mezi postiženými a zdravými a mezi generacemi. Abych odpověděla na tyto otázky, pokusíme se nalézt odpovědi na konferenci, kterou chystáme eh, na září. A ty otázky položíme ministrům práce a sociálních věcí. My dobře vidíme, že ve všech těchto oblastech je třeba zachovat správnou míru. A pokud jde o směrnici o mateřské dovolené. My dobře rozumíme tomu, že na toto téma je třeba podpory pro matky vzem k tomu, že jim to umožní sladit své rodičovské povinnosti s povinnostmi zaměstnání jsme si vědomi významu tohoto tématu pro celou Evropskou unii. Chceme se pokusit pokračovat v práci na změnách u této směrnice, i když jsme si vědomi, že dosažení kompromisu bude velmi obtížným úkolem. Budeme pokračovat v konzultacích se všemi zúčastněnými stranami. Chceme jednat o těchto otázkách, jak jsem již uvedla, při neformálním setkání ministrů, abychom tyto věci projednali na novo, abychom dokázali tyto otázky koordinovat, ale bude to skutečně obtížný úkol. otázka starobních důchodů a Bílé knihy, která má být zveřejněna během našeho předsednictví. Již dříve za maďarského předsednictví jsme se zapojili do diskuse o Bílé knize o důchodech. My jsme se zúčastnili všech konferencí na toto téma a vyjádřili jsme vůli pokračovat u tohoto tématu po předložení Bílé knihy. Souhlasíme se všemi poznámkami a připomínkami, které uvádějí, že důchody by měly být stabilní a také přiměřené. A dobře vnímáme tyto otázky týkající se rovnováhy penzijních eh, fondů. Ale pokud jde o omezení těch eh, příliš významných eh, nárazníkových fondů, tak jak se to stalo v Maďarsku. Pokud bude komise připravena s Bílou knihou a bylo nám řečeno, že to nastane někdy v listopadu, tak s radostí se do tohoto tématu pustíme protože ta diskuse pokračuje i na národní úrovni na toto téma. w czasie naszych konferencji, a także rad na temat zatrudnienia i równych szans. Co se týče rovnosti, příležitostí a zaměstnanosti, budeme se zabývat tématem rovných příležitostí na trhu práce u žen a to nikoli pouze pokud je o sladění soukromí a profesního života, ale také pokud jde o rovný plat za stejnou práci. A na toto téma také proběhnou mě názoru. My se domníváme, že základní zásadou pro volný pohyb eh, pracovníků a pro je rovné zacházení s pracovníky. A jsme si vědomi toho, jak je těžké sladit společný postoj pro změnu směrnice o vysílaných pracovnicích. A také se hlásíme k prohloubení administrativní práce v této oblasti. A samozřejmě očekáváme stanovisko Evropské komise, abychom prohloubili tuto administrativní práci, tak to umožní zlepšit pracovní podmínky na trhu práce. a rozpracujeme iniciativu komise s velkou radostí. Děkuji vám, dámy a pánové, za vaši podporu, za laskavá vyjádření k iniciativám v oblasti mezigenerační solidarity a také v oblasti chudoby. Budeme eh, v těchto oblastech eh, spolupracovat s evropskými institucemi, s členskými státy, abychom naplnili sociální cíle, které jsou součástí iniciativy Evropa 2020. Podporujeme veškeré hlavní iniciativy, zejména Evropskou iniciativu v boji proti chudobě a proti sociálnímu vyloučení. Evropský rámec pro územní soudržnost uspořádáme roční konfer- výroční konferenci Evropské platformy proti chudobě a seznámíme vás s veškerými pokroky, abychom byli schopni splnit sociální cíle strategie Evropa 2020 bychom také zajistili trvalý postup u těchto cílů národní úrovni. Pokud je o rovné přítosti na trhu práce, tak vám nabízíme dvě významné akce na podzim. Jste všichni pozváni. První z nich je to postup běžných v Polsku již po dobu tří let konference žen o jejich sociální a profesní úloze. A ak- politické aktivitě letos to bude významná akce, bude mít evropský rozměr a budeme se zabývat také otázkou rovného zacházení v kontextu nediskriminace na trhu práce a tedy za stejnou práci stejný plat. Pokud je o Bílou knihu, tak to odpověď byla již poskytnuta. Solidarita s mládeží. Jak pomoci osobám, které se starají o rodinu? So, sociální ustanovení v Lisabonské smlouvě. To je významná otázka. My si uvědomujeme jeho význam a potřebujeme i tu druhou prioritu, aktivní Evropa. Chudoba ve velké části Evropy souvisí s nezaměstnaností, to znamená, že zásahy na trhu práce, politika začlenění na trhu práce pro znevýhodněné osoby na trhu práce. Všechna tato témata budou i našimi tématy během zasedání rady i při konferencích ministrů. Jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzenia. Pokud jde o odměňování, o platy, platy přiměřené, komise uspořádá konferenci na toto téma týkající se hlavních směrů v oblasti odměňování v členských státech a je třeba připomenout, že tato témata, zejména platová úroveň, je v kompetenci členských států. My v Polsku přikládáme velký význam tomu, aby platy a zejména minimální mzda byla předmětem dohody podepsané v rámci tripartity. Během mého mandátu po dobu čtyř let se nám dvakrát podařilo uzavřít dohodu o minimálním mzdě. A to byla jediná podepsaná dohoda během deseti posledních let. Během tedy mandátu naší vlády. Ale vím ze zkušenosti, že je to velmi obtížné, když musíme vyřešit věc, která nebyla nikdy vyřešena v minulosti. To je, jak zachovat hospodářský růst a zaměstnanost a současně provést škrty ve veřejných rozpočtech. A odpovědí by mohla být společná rozprava. To nabízíme při zasedání Rady EPSCO, kdy, aby ministři financí se mohli také vyjádřit, kteří schválili strategii 2020. A možná by to byla Možná by to bylo řešení pro proskoumání těchto otázek. Jak šetřit na jedné straně a zachovat e, hospodářský růst a zaměstnanost během tohoto obtížného období. Myslím, že se nám to podařilo všechno vyřešit. Poprosím vás o maximální stručnost, protože jinak vás nebudou moci oslavit kolegové. skierowana była. Děkuji vám, paní předsedající. Na mě se vlastně otáčela pouze otázka paní poslankyně Harkin eh, k Evropskému globalizačnímu fondu. Eh, myslím, že v tom sdělení se objevilo eh, několik zcela nových zpráv, mimo jiné také financování potravin a také rozšíření a otázkou zemědělství, čili zemědělství, aby také spadalo do této gestce. Jsou to natolik nové věci, že je třeba, aby všechny členské země měly příležitost se nad tím zamyslet a přizpůsobit se tomu, tak aby eh, všechny členské země to mohli eh, zvážit skutečně odpovědně. Ale bohužel my zatím neznáme žádné podrobnosti těchto návrhů, takže největší úlohou, která před námi stojí, je to, abychom, až tyto návrhy zde budou, návrhy regulace, tak to, co nejdůkladněji prodiskutovat tak, aby to mohlo začít fungovat od počátku roku 14. Děkuji. Požádám vás, abyste naznačili, komu je směrována otázka. Paní Plam, vaše otázka je pro paní Ferak. Je to tak? Na koho se obracíte? Eh, <clears throat> eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se obracím na paní Běnkovskou, abych eh, vyvážela otázky na obě ministrině. Eh, paní Fedák, tak pokud se týče těch eh, elektromagnetických polí, my jsme o tom hovořili. Eh, myslíte, že by bylo možné dohodnout se v prvním čtení a usilujete o to také, poněvadž my víme, že my tady máme poměrně málo času. To je moje první otázka. Vy jste také hovořila o Eh, problematice starších lidí. Eh, můžete říct, eh, co chcete udělat v oblasti jejich zneužívání nebo v otázce horizontální antidiskriminace? Ano, a pokud budete klást tolik otázek, tak nebudeme mít čas na odpovědi, to buďte rozumní. Když se zeptáte na pět otázek během minuty a půl, no tak už nebude čas vám odpovědět. Ano, ano, děkuji, já jsem viděl, jenom mi a půl. A ještě eh, k minimální mzdě, eh, minimálnímu příjmu. Vy jste hovořila o minimální mzdě, eh, v, že by to měla být na úrovni členských zemí. Otázka je, jestli také minimální příjem by měl být také stanoven na úrovni členských zemí, poněvadž my nemáme žádné kompetence. Pan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 mohu eh, tady mít jednu konkrétní otázku k Evropskému sociálnímu fondu. Je to jedna konkrétní otázka. Jsem velice ráda, že polské předsednictví eh, se chce touto otázkou zabývat, protože je to skvělá příležitost k tomu, abychom vytvářeli v Evropě rovné příležitosti. Jelikož já také eh, mám svoji Eh, invaliditu, takže mohu říct, že pouze eh, jenom nějaká 4% se právě dávají eh, na pomoc lidem podobně postiženým jako já. Já si myslím, že to by chtělo také trošku zlepšit. Já vás žádám, abyste sdělili, zda se obracíte na paní Fedak nebo na kolegyni, protože jinak nebudeme schopni odpovědět otázky. Paní Kunc. Na jako je vaše otázka? Takže dostanete slovo později. Paní Estrela. Obrigada, senhora Presidente. minha pergunta é à senhora Fedak. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci zeptat něco paní Fedak. A chtěla bych říct, že jako zpravodajka Evropského parlamentu k revizi směrnice o mateřské dovolené mám pozitivní očekávání od toho, co chystá eh, polské předsednictví. My jsme se už setkali s ministry a taky s paní komisařkou Redingovou. Výbor pro rovné příležitosti se chystá předložit eh, ústní interpelaci s debatou na plénu, tak, aby eh, rada mohla postoupit v řešení tohoto důležitého tématu. A to znamená, že takto bude moci také reagovat na pozici Evropského parlamentu. Mě by tedy zajímalo, jakým způsobem bychom mohli spolupracovat s polským předsednictvím tak, abychom získali eh, ten velice důležitý kompromis. Pokud se týče hm, těch přechodných ustanovení, to znamená, eh, že v průběhu, kdy se budou utlumovat opatření přijaté Evropským parlamentem, doufáme, se podaří přijmout eh, dohody vzhledem k té obtížné situaci, v níž se nacházíme. Já bych tedy velice ráda si od vás vyslechla, co očekává polské předsednictví od Evropského parlamentu. Pan Thomas Mann, vy jste řekla, že jedna z vašich priorit spočívá v tom, abyste eh, podpořila zaměstnanost starších lidí. Já osobně jsem sepisoval prá- zprávu o generační spravedlnosti, eh, která vedla k tomu, že rok 2012 bude rokem aktivního stárnutí. A mě by zajímalo, eh, jaké s tím máte zkušenosti, čili kde se u vás eh, daří eh, zapojovat starší lidi, já nemyslím kvótami, ale prostě nějakým jiným způsobem, jak je prostě integrujete tak, jak si to sami přejí. Čili a ne diskriminovat jedny vůči druhým, nebo i pozitivně, ale prostě společenská záležitost. Dále sociální dialog. Vy jste zemí solidaritou a od eh, vás tady můžeme co očekávat, eh, jestliže budete eh, předvádět, jak to může vypadat, jestli existují nějaká řešení, která u vás používáte, aniž by lidé končili na ulici, silná spolupráce Eh, mezi eh, různými hráči ve společnosti. Já myslím, že to skutečně je taková příležitost, abychom se od Polska řadu věcí naučili. Pan Kristense. Eh, er- Já bych měl jednu otázku na paní Fedak. Vy jste se především soustředila na prosazování sociální politiky úřady. V řadě členských států tuto roli plní sociální partneři a proto moje otázka stočná. Jak se stavíte k roli eh, sociálních partnerů v EU? Merci, y compris de votre brièveté, monsieur Hughes. děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní ministrině Ferak, já bych se zeptal k vysílání pracovníků. Jestli jsem vás pochopil dobře, tak jste před chvílí říkala, že si myslíte, že provádějící směrnice bude stačit k vyřešení problémů, eh, na které eh, poukázalo rozhodnutí soudního dvora. My s tím nesouhlasíme. Myslíme si, že třeba revidovat tu směrnici pokud znáte tu situaci Flamon ve Francii, to je eh, firma, kterou subkontrahovalo EDF na eh, stavbu jedné elektrárny. Eh, je to firma registrovaná v Irsku a funguje přes poštovní schránku na Kypru a posílá tam lidi z Polska a v Maďarska a mm, Rumunska a, a vůbec je neškolí a, a nepřipravuje. A my si myslíme, že třeba tu směrnici eh, revidovat tak, aby eh, ti eh, lidé dostávali stejné zacházení a musí to být specifické k danému sektoru. Dostanete slovo a poprosím vás, abyste se držela co možná nejstručnějšího vyjádření. Já si omlouvám za to, že vás takto hlídám, ale je to moje úloha. Prosím. Takže začnu otázkou týkající se naše očekávání vůči parlamentu, pokud jde o iniciativu o mateřské dovolené. Já už jsem řekla na začátku, že si uvědomujeme, že jednotliví účastníci při jednání mají velmi rozdílná stanoviska a bude velmi důležité eh, překonat tuto slepou uličku. Věříme, že řešení této otázky je klíčové pro rozvoj evropské sociální politiky a proto budeme pracovat na změnách u směrnice. A současně probíhají konzultace s, se všemi zúčastněnými stranami, abychom se pokusili dospět k přijatelnému textu. Ale je třeba pochopit, že od té doby, co existuje sociální politika, členské státy mají přibližně stejnou sociální politiku, ale realizují jinak. Takže dnes je velmi obtížné harmonizovat tyto postupy. Nicméně se o to pokusíme, nejdříve pozveme všechny ministry, aby si vyměnili své osvědčené postupy a zkušenosti a věříme, že nám to umožní udělat průlom. Zdá se mi, že abychom dospěli ke kompromisu v tomto směru, bude třeba, aby jak parlament, tak Evropská komise prokázali pružnost. A každopádně po předběžných konzultacích s ministry se pokusíme o pokus o kompromis a spoleháme na plodnou spolupráci s Evropským parlamentem, aby bylo možné nalézt tento kompromis. Já dobře znám případ, který byl zmíněn nelegálních pracovníků v řetězci společností, kteří pracovali mimo jiné ve Francii, ale také se to vyskytlo jinde. Je třeba pochopit, že někteří zaměstnavatelé chtějí snižovat své náklady, aby byly konkurenceschopnější. A na druhé straně samozřejmě jsou ti pracovníci, kteří by měli mít záruku důstojných a spravedlivých podmínek bez ohledu na zemi, kde pracují. Takže se pokusíme se vyrovnat s tímto problémem v duchu dialogu mezi sociálními partnery, protože eh, právě dohoda mezi zaměstnavateli a zaměstnanci by mohla umožnit nalezení řešení tohoto problému. A pokud se, se jim podaří nalézt mezi sebou řešení, které bude přijatelné pro obě strany, tak by to mohlo posloužit jako základ pro zlepšení v tomto směru. Potom to byla otázka o diskriminaci seniorů. Dnes na podzim ve Vroclavě uspořádáme konferenci ministrů o prioritách předsednictví v oblasti zaměstnanosti a soustředíme se na demografické změny, na rovné příležitosti z hlediska zaměstnanosti, právě ve světle demografických změn, které probíhají. Jak postupovat pro zajištění zaměstnanosti u starších osob? Vyzveme členské státy, aby promýšleli ze strategického hlediska tyto otázky. Je to skutečně v zájmu všech, aby starší osoby si zachovali práci. A akční plán pro zaměstnanost starších osob bude projednán. Bez ohledu na náš pohled na demografické změny v Evropě, je jasné, že zaměstnanost osob nad určitou věkovou hranici bude na pořadu jednány nikoli pro jedno jednotlivé předsednictví, ale pro několik předsednictví. A během našeho půl roku bychom se chtěli soustředit zejména na otázku diskriminace těchto osob které blíž, se blíží důchodovému věku nebo překonali důchodový věk. Pokud jde o elektromagnetické pole, paní místo předsedkyně na toto téma položila otázku. Máme návrh směrnice, který byl předložen v červnu komisí a během polského předsednictví máme v úmyslu zahájit na radě práce u této směrnice a mohu vám ji sdělit, že 15. a 20. července pracovní skupina pro sociální otázky, která se zabývá touto problematikou, se sejde a bude se tím zabývat. A tyto práce budou pokračovat v září u této směrnice bychom chtěli udělat eh, maximální pokrok během eh, zbytku roku. A doufáme, že tato otázka bude na pořadu jednání Rady EPSCO, která proběhne 1. prosince 2011. Pokud se všechno podaří, bude možné mít již průběžnou zprávu a dohodu o obecném přístupu. Ale vše bude záviset na výsledcích pracovní skupiny, která se sejde v červenci a září. A teď pokud jde o minimální mzdu a minimální příjem. To jsou otázky, které jsou v kompetenci členských států. Ale vzhledem k mobilitě nejen pracovníků, ale také občanů, kteří nepracují, tedy osob, které například tráví svou penzi jinde, než tam, kde pracovali. Jak je sociálně chránit? Z, náš pohled je takový, že osoby, které pracovali a hradili své daně v kterékoliv zemi, by měly být chráněni sociálně bez diskriminace ve všech členských státech Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Poslední vyjádření bude vytesáno do mramoru paměti členů výboru. Paní Běnkovská odpoví panu Kosovi, paní Plam a paní Skrydlevská. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. European. Fondul Social European este un important instrument în reformarea piețelor. Evropský sociální fond je důležitý nástroj pro reformu trhu práce a chci se zeptat, zda se domnívá, že Evropský sociální fond se bude moci soustředit na investice do odborné přípravy pro novou kvalifikaci, které tak potřebujeme v kontextu trvale udržitelného růstu. Děkuji paní Skřidlevska. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, dvě stručné otázky. Nemáme moc času. Ve sdělení komise o víceletém finančním rámci je koncept podpory nejchudším, vyloučeným z Evropského sociálního fondu. Jaké je stanovisko polského předsednictví na toto téma? Druhá otázka. Domníváte se, že je to efektivní a užitečná aktivita Evropského tedy globalizačního fondu. Děkuji paní mora zpravodajka pro ESF. A prosím opět, já nedám hned slovo paní Feda. Takže děkuji, paní předsedkyně. Budu moci ještě upřesnit jednu věc, pokud je o elektronické pole. Děkuji, paní ministrině k Evropskému sociálnímu fondu. Jak si přejete pracovat pro to, aby lidé neopouštěli bez kvalifikace vzdělávací soustavu, což vylučuje mladé z trhu práce trvalé. A jak nám chcete pomoci, abychom na evropské úrovni aby došlo k navýšení tedy těch nejnižších kvalifikačních stupňů aby to odpovídalo novým pracovním přejitostem, novým pracovním místům. To byla otázka paní Plam. Pan, pane Gutierrez, na koho se obracíte se svou otázkou? Paní Jazlověcká, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych položit otázku paní ministrině Běnkovské. Vy jste řekla, že polské předsednictví nabízí územní rozměr Evropského sociálního fondu. Je tento návrh ovlivněn tím, že Polsko má velmi dobré zkušenosti s efektivním využíváním ESF. Zejména mám na mysli vytváření desítky tisíc pracovních míst. A také bych chtěl vědět, jaké budou argumenty pro přijetí této dimenze ESF. Paní předsedkyně, mohu položit otázku pana Kozlovského, který musel odejít pro paní Fedak. Otázka pana poslance. Je to otázka pro paní Běnkovskou, samozřejmě. Tedy otázka pana Jana Kozlovského na paní Běnkovskou jsou reálné pokroky v jednání, aby na konci roku 2011 regiony a členské státy mohly dostat dostatek informací, aby mohly zahájit jednání o partnerských dohodách. Pan Darden, na koho se obracíte se svou otázkou? Máte slovo, paní ministrině. Děkuji mnohokrát. Pane Koso, Naprosto s vámi souhlasím. I my se domníváme, že pokud je o účast osob s postižením v projektech ESF, tento podíl je nedostatečný a domníváme se, že ESF musí být lépe zaměřen. Jak už jsem uvedla dříve, Široká diskuse týkající se koncentrace finančních postupů z Evropského sociálního fondu musí nastat. A my se budeme snažit během našeho předsednictví, abychom lépe směrovali tento fond, aby se dostávaly prostředky k osobám s postižením do budoucnosti. Polské předsednictví se bude také zabývat tím, zda bude možné něco udělat v tomto směru, ale ve stávajícím rozpočtu odkazuje na polské zkušenosti, nedávno jsme o tom jednali a podle našeho soudu využívání ESF osobami s postižením je nedostatečná. Paní, otázka paní Skřidlevské, paní Plam a vás, paní poslankyně, pokusím se odpovědět na všechny otázky. Pokud je o globalizační fond a potravin, to je zcela nová otázka. Je třeba nejdříve uvažovat, zda postupy tímto směrem mohou být financovány z ESF v současné podobě. Předsednictví se musí zabývat touto otázkou a co se týče globalizačního fondu, jak už jsem řekla, chceme všichni dospět ke zjednodušení přístupu k tomuto fondu. A za druhé, chceme také zkrátit cestu od předložení žádosti až po chvíli, kdy budou odblokovány prostředky. A návrhy komise ve svém sdělení neodpovídají celá těmto žádostem. Takže bude třeba se zabývat těmito otázkami a vyřešit je. Otázka paní Jazlověcké, územní rozměr ESF. Jak je tomu u celé politiky soudržnosti? Tvrdíme, že územní diferenciace, to znamená přizpůsobení zásob veřejných prostředků na potřeby daného území, to je jediné řešení, které umožní regionu, aby využil potenciál pro snížení rozdílností. My víme, že v rámci ESF je třeba toto téma řešit, předpokládat ukazatele. Je to téma citlivé a pro polské předsednictví toto jednání, které proběhne v září, bude skutečně důležité. Není pokud jde o územní dimenzi. My chceme dospět k tomu, aby všichni, kdo potřebují tuto pomoc, ji dostali. Odkazuji na polský příklad, i to nás povede u Evropského sociálního fondu, tedy dokázat, aby osoby a podniky dostaly pomoc, ty, které to nejvíce na místní úrovni potřebují. Abych odpověděla dvěma poslankyním na téma vytváření pracovních míst a odbornou přípravu. Evropský sociální fond má zde velké zkušenosti, ale jak už jsem řekla dříve, je pro nás absolutně prioritní, aby to byly stáže, které budou efektivní. A tyto stáže jsou účinné pouze, pokud jsou zaměřeny na malé skupinky, omezené, a aby to byly tedy tematické skupiny. Chceme to navázat na naše národní reformní programy a za tímto účelem budeme projednávat otázku efektivity v rámci ESF. To je prvořadá otázka, která je často kritizována. Efektivita ESF. Podle našeho soudu můžeme využívat tento fond velmi účinně, s velmi dobrými výsledky, pokud jde o vytváření pracovních míst. Otázka pana Kozlovského. Zopakuji, co jsem řekla ve výboru Regi. Je docela možné, pokud eh, obecné předpisy u jednotlivých fondů, které budou předloženy v září, je docela možné, že na konci polského předsednictví v prosinci bude možné aby u těchto základních otázek, u spuštění prací na operačních programech, aby to vše mohlo být již projednáváno. A to předpokládá náš pracovní program, který byl stanoven s následujícími předsednictvími, dánským a kyperským, aby všechny tyto otázky, které jsou nejnaléhavější, tedy práce na operačních programech, aby tyto otázky mohly být řešeny jako první, tedy během polského předsednictví jde o programování, soustředění prostředků, kondicionalitu a u ESF je to také ring fencing. Děkuji. Merci beaucoup. Je vais donner la parole pour un dernier euh, tour de questions. Euh, je crois que Madame Kunz... Myslím, že paní Kunz nás mezi tím opustila. Poslední kolo otázek, paní Steinruch, pan Rost. Frau Minister. Paní ministrně, já vám mnohokrát děkuji a chtěl bych se vrátit k otázce kolegy Stevena Hughes a vaší odpovědi. Já jsem před dvěma týdny se zúčastnila delegace sociálních demokratů eh, na staveniště v Flamanville a viděli jsme tam životní a pracovní podmínky eh, pracujících, které byly opravdu katastrofální. Pracující nám tam říkali, eh, že jim tam, že dostávají plat už eh, se strženými eh, penězi, eh, odvody a daněmi a ukázalo se, že tam neexistuje žádné zdravotní pojištění a vůbec nebylo jasné, kam ty peníze jdou. A jste si vědoma problému takovýchto a to myslíte si, že lze vyřešit jenom sociální dialogu, anebo si také myslíte, že bychom tady měli podniknout legislativní uh, Eh, iniciativu k revizi eh, směrnice o vyslaných pracovnících, tak abychom takové mafiozní struktury, které jsou všude v Evropě, já jsem si jistá, že po letních eh, prázdninách budeme mít i desítky představ, pře, příkladů z Německa, tak myslíte si, že bychom to měli tedy upravit tak, protože v to sávající směrnice to nepomáhá pracujícím? Uh, thanks very much. Um... Děkuji. Paní ministrině Fedaková, já bych se vás rád eh, zeptal eh, ke sociálním službám v obecném zájmu. Eh, říkáte, že hlavním tématem polského předsednictví je soudržnost, ale začlenování do společnosti je základem soudržnosti a sociální služby ve veřejném zájmu jsou základem soudržnosti. Eh, takže, a vy se o nich vůbec nezmiňujete. Eh, v parlament eh, stanovil, že budete čtvrté fórum k těmto službám. Zaváže se polské předsednictví alespoň k zahájení organizace takovéhoto fóra? Děkuji, pan Darden a potom pan z Presto. Děkuji, paní ministrině. Vrátím se k platformě boje proti chudobě. Nejdříve chci vyjádřit radost z toho, že přikládáte velký význam této platformě a zahájí diskuse, zejména pokud jde o konferenci v Krakově a že chcete dospět prvním závěrům v prosinci. Potravinová pomoc pro ty nejchudší bude řešena v následujících měsících, ale pozor, aby to nebylo na úkor jiných sociálních politik. A vracím se k platformě. Jednáme o zprávě a potom by se mělo hlasovat, až bude probíhat konference v Krakově. Některé, některá citlivá témata jsou zmíněna minimální příjem a já jsem zaznamenal pozitivní atmosféru na to téma. Já bych uvítal vaše stanovisko odblokování tedy průřezové antidiskriminační směrnice. Co si o to myslíte? Děkuji. Pan eh, Gutierrez Prieto a paní Mora. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také paní ministrině Fedakové eh, za účast na dnešním jednání a za obecný tón eh, jeho vystoupení, zejména v souvislosti se solidaritou v Evropě a potřebou eh, větší solidarity, eh, abychom se dostali z krize. Jde o to, že ta solidarita by tady neměla být jedině, jenom v rámci naší politiky, ale také v rámci našeho přístupu. A mě šokovalo to, co jste říkal na začátku, Eh, že se vám nelíbí eh, demonstrace, pokud jde o sociální konflikt. Ono totiž záleží na tom, proč lidé demonstrují. Já si myslím, že potřebujeme solidaritu, eh, solidaritu s demonstrujícími, kteří konec konců jsou pracující a kteří nechápou, proč ta krize vznikla a nechápou, proč ta přijímaná rozhodnutí k řešení této krize netestají ty lidi, kteří eh, na první řadě způsobili tu krizi. My potřebujeme ambicioznější eh, politiku eh, v Evropě v oblasti zaměstnanosti. A ti nejzranitelnější ve společnosti, ti, kteří mají největší problém s získáním práce, potřebují pomoc. Starší lidé, kteří mají nějaké postižení například. Co s tím uděláte? tak abyste zvýšila eh, zaměstnavatelnost těch nejzranitelnějších ve společnosti? Děkuji, paní předsedkyně. V návaznosti na otázku položenou paní místopředsedkyní Liz Lin jste řekla, že u elektromagnetického vlnění chcete uspět v prvním čtení. A dnes eh, jsme toho daleko. Ale víme, že tu dubnový termín. Jaké je vaše stanovisko u využití IRM v oblasti lékařské, tedy magnetická rezonance? Jaké je stanovisko polského předsednictví? Víme, že v oběžníku z roku 2004 magnetická rezonance byla vyloučena. A další bod, který bych chtěla zúraznit, je Vzhledem k harmonogramu jsme velmi vzdáleni toho, abychom dnes mohli se domnívat, že uspějeme v prvním čtení. Paní ministrině. Odpovím ještě jednou na to, co nastalo ve Francii na pracovišti. Jak už jsem řekla, říkal jsem si, že i v kontextu revize směrnice by bylo dobré, kdyby sociální partneři se shodli na případných změnách, které mají být provedeny ve směrnici. To by umožnilo lepší uplatňování směrnice. Jak směrnice zajišťovala lepší organizaci na trhu práce. Tady jde nejen o případné chyby v současné verzi směrnice, ale také jde o nelegální jednání, které by samozřejmě mělo být stíháno. Já neznám veškeré okolnosti, ale pokud někdo odečte sociální příspěvky od mzdy a nepřevede to do příslušného státního fondu, tak je to zajisté protizákonné. A příslušné represivní složky by měly zasáhnout. To by umožnilo minimálně vyřešit část těchto problémů a mohlo by to posloužit jako vzor a když jsem hovořila o konzultaci mezi sociálními partnery, tak jsem si představovala spíše než vyjednání společného stanoviska, tak měli bychom zajistit současně konkurenceschopnost a dodržování práv pracovníků. A to je dialog, který by měl nastat mezi sociálními partnery. A na to velmi spoléháme. Nyní pokud jde o akce, o kterých jsem hovořila předtím. Mluvila jsem o situacích, kdy se nám daří vyřešit problémy v rámci sociálního dialogu a na úrovni národní i evropské. A pokud se nám to nedaří, pokud dialog není úspěšný a selhává, tak potom lidé vycházejí do ulic. A pokud evropské vlády nebudou dostatečně uplatňovat dobrou vůli při organizování plodného dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tak právě tehdy lidé začínají protestovat a demonstrovat. A proto vyzýváme sociální partnery aby se vyjadřovali co možná nejotevřeněji a nejtransparentněji, aby dohoda mezi nimi byla základem eh, sociálního smíru. Demonstranti mají pro své jednání důvody, samozřejmě. A je zřejmé, že všichni musí sdílet důsledky krize, finanční instituce i ti, kteří nejvíce trpí. To je otázka bazální spravedlnosti. A někdy jsou před námi obtížná rozhodnutí, ale musí být spravedlivá. A proto existuje sociální dialog. A samozřejmě každý odborový svaz má právo na stávku, má právo vyjádřit své mínění. Ale bylo by mnohem lepší, kdyby společná dohoda předběžně umožňovala zamezit podobným situacím. Tedy pokoušejme se, zda se shodneme na nejlepším způsobu, jak se dělit o důsledky krize. A nyní, co se týče chudoby Samozřejmě o tom budeme hovořit minimálně dvakrát. Nejdříve tedy Evropská platforma boje s chudobou, to bude konference zásadní 17. a 18. října v Krakově a během této konference chceme zmínit uplatnění akcí platformy proti sociálnímu vyčlenění a chudobě a zveme všechny europoslance, kteří se zabývají touto problematikou, aby přijali tedy do Krakova a zúčastnili se této konference. A nyní, pokud jde o... Ale ještě tu je otázka výjimky pro magnetické rezonance. Zdá se, že tato směrnice by měla zajistit ochranu všech pracovníků. Budeme tedy vést jednání v tomto směru, abychom zajistili, že všichni zaměstnanci vystavení elektromagnetickému poli byli chráněni. A bude snad možné dospět eh, k výsledkům před prosincovou radou, když bude dobrá vůle na všech stranách. Aha, ještě kvesti eh, usług. Eh. Tak, ještě otázka služeb. Dostrzegamy, że wszystkie zainteresowane Eh, všechny zainteresované strany, jak poskytovatelé, tak uživatelé těchto služeb. A také státy, ty všechny zajímá eh, určitě debata o jakosti, kvalitě služeb eh, poskytovaných ve všeobecném zájmu. A příslušný rámec o tom také diskutoval výbor. Jde o to, jak stanovit, monitorovat a hodnotit normu jakosti. Tato iniciativa je součástí strategie, k níž patří financování eh, od tedy místních až po národních projektů. Eh, také se to týká dobrovolných iniciativ, tak jak to bylo Eh, stanoveno na radě EPSCO v roce 2010 a při této příležitosti eh, rovněž byly přijaty závěry. My jsme se účastnili setkání na fóru eh, o věcech služeb v obecném zájmu a také v otázkách přípravy fóra, které se má uskutečnit v příštím roce a mm, pokud budete mít zájem, tak vás na tuto debatu také srdečně zveme. Mesdames les ministres, euh, je sais, heureusement nous aurons d'autres... Eh, paní ministrině, budeme mít možnost projednat tyto otázky později. Chci vám popřát mnoho úspěchu a chci vám říci, že Evropský parlament a náš výbor je plně rozhodnut udělat z vašeho předsednictví eh, významné příspěvky v této nelehké chvíli. Děkuji vám mnohokrát. A než nás ministrně opustí, chci dát slovo paní Jirlik, která představí pozměňovací návrhy u návrhu stanoviska pro výbor IMCO. Modernizace politiky EU v oblasti veřejných zakázek jde bod 7 pořadu jednání. Máte slovo.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 Eh, autant pour moi, excusez-moi, je me suis totalement trompée. Se úplně spletla, říká paní předsedkyně. Musíme před bodem paní Girling ještě zmínit bod 5. Boj proti předčasnému opouštění školní docházky. Takže nejdříve pan Hirsch. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve vám eh, děkuji. Děkuji také eh, spolu, jinými eh, zpravodajům za spolupráci na, to, to, na tomto tématu. Minulý týden jsme měli společné zasedání ve Štrasburku, přesto jsem dostala 125 pozměňovacích návrhů, které jsou velice dobré a zajímavé a věřím, že prohlubují tu zprávu a rozšiřují ji a, a u takovéhoto důležitého tématu, e, jako je předčasné ukončování docházky, e, e, je třeba se do toho pustit také podrobněji. My jsme se pokusili těch 125 pozměňovacích návrhů schrnout dohromady. Asi 50 se nám podařilo schrnout do kompromisních pozměňovacích návrhů které také teď naleznete v svých podkladech. A k těm bych řekla, že se jsem zatím od nich k ním dostala souhlas od všech frakcí, jakož i od předkladatelů. Takže myslím si, že tady jsme hodně schrnovali a to, co tam bylo navzájem zdvojené, tak to se nám podařilo tedy spojit. A Samozřejmě ty některé věci se nám značně prodloužily než oproti původnímu stavu, ale je to velmi důležité téma a věřím tedy, že eh, si zaslouží značný signál nebo jasný signál eh, členským státům, že i v parlamentu tedy eh, si myslíme, že to je důležité. Národní akční eh, plány mají být zasílány eh, od členských států sem k nám do Evropského parlamentu, našeho výboru, protože eh, u této tématiky bohužel ta kompetence je bohužel ne na evropské úrovni, ale na členské státy, takže my jsme odkázáni na jejich spolupráci a já bych byla opravdu ráda, kdyby nám členské státy ve skutečnosti podali zprávu o svých úspěších prostřednictvím Evropské komise alespoň do roka. To by bylo opravdu milé. Děkuji také za to doplnění, abychom tam jasně poukázali na otázku financování. To je také jasné v rámci finanční krize. Samozřejmě v některých zemích jsou ty rozpočty na školství zkráceny, někde více, někde méně. A samozřejmě tohle je také důležitý aspekt. A, a dostalo se nám to tam do kompromisu. A myslím si, že to je uh, určitý signál, že členské státy eh, by na to tedy měly dávat eh, pozor, nemůžeme jim to předepisovat. Další kompromis se cíleně zaměřuje na Romy a jejich děti. Nejdříve jsme o tom debatovali, ale myslím si, že v souvislosti kterou se eh, Evropský parlament v poslední době eh, zabývá, sice tímto tématem se zabývá, pardon, eh, tak a s tím, co jsme k tomu se usnesli, je vhodné do jednotlivých těch zpráv tohle opakovaně zapisovat tak, aby jsme neměli nějakou romskou strategii, která byla kdysi schválená, a to je všechno. Čili je třeba i tady k tomuto mm, kompromisního mm, pozměňovacího návrhu, který jsme tady vytvořili. Potom eh, jsou tady další věci, například eh, vzdělávání eh, učňů, učňovské školství. Kulturní výbor se do této otázky pouští ještě podrobněji. Musíme říci, že tady ty rámcové podmínky pro vzdělávání učňů jsou eh, eh, nebo by měly být mnohem individuálnější. A to se také odráží v eh, kompromisu F. A také si myslím, že tady máme ještě růz, věnujeme pozornost růžím dalším eh, skupinám, jako například eh, chlapcům, kteří mají problémy s učením, ty jsou eh, postiženi mnohem tímto více než děvčata. A celkově tady máme velmi široký, ale myslím ucelený obrázek o situaci, až tady budeme hlasovat o tomto stanovisku poprvé. Tolik tedy z mé strany. Děkuji každopádně také tím zpravodajům za dobrou spolupráci a budu se těšit na vaše připomínky. Požádám řečníky, aby byli struční, protože máme nabitý pořad jednání. Pan Adam Kosa a pan Gutierrez Prieto. Pane Koso. Köszönöm szépen a szót. Én is nagyon rövid leszek. Szeretnék gratulálni a jelentéstevők. Já budu velmi stručný. Chtěl bych eh, poblahopřát pravodaje. Eh, Předložil jsem jeden pozměňovací návrh, který se týká eh, osob postižených. Ale o tom hovořit nechci. Když jsem si pročítal kompromisy, chtěl jsem eh, zdůraznit jeden konkrétní bod. My jsme se tady doslechli, jak je důležité, aby členské země reformovaly národní reformní plány. A k tomu chci dodat, a to je, myslím, velmi důležitá věc, aby členské země se shodly na kategorizaci. Myslím si, že Toto je důležitá věc, poněvadž eh, v každých členských zemích, eh, tedy v každé členské zemi jsou ty kategorie jinak a pokud eh, to nějak nesjednotíme, tak to bude velmi, velmi obtížné. Děkuji, pan Gutierrez. Děkuji vám, paní předsedající. A jenom velice stručně bych chtěl poděkovat Eh, eh, jasná stanoviska, ale já si myslím, že eh, v tomto výboru eh, nás eh, toto zajímá. Samozřejmě, že vzdělání to je základ potom rovných příležitostí. Čili já si myslím, že to je skutečně velice důležité z hlediska sociální budoucnosti Evropské unie. Zpráva byla podle mého názoru zpracována velice dobře. Myslím si, že zpracování, tedy eh, spolupráce napříč skupinami je velice eh, významná a myslím si, že eh, pokud se nám podaří řešit předčasné odchody ze škol, předčasné ukončení vzdělávání, mm, tak to bude mít potom značný dopad na pozdější eh, sociální strukturu. Eh, bohužel hm, tady není neprošel pozměňovací návrh, který pro tuto skupinu je velice důležitý a sice jde o zvýšení veřejných investic do zlepšování kvality vzdělávacího systému. Podle mě veřejné školství to je arena, která umožňuje vznik střední třídy v Evropě. A je to důležité pro rovnost příležitostí, zejména v těžkých dobách krize já si myslím, že skutečně veřejné školství, a nemluvím o soukromých školách, ale veřejné školství, to je skutečně velice důležitá věc, jak se z krize vymanět. A, a já každopádně děkuji. Nyní pan Pach. Děkuji, paní předsedající. Já mm, budu stručný, neboť jsme o tomto problému debatovali už mnohokrát eh, z nejrůznějších hledisek. Já myslím, že na základě analýzy jsme se celkem rychle shodli a že se podařilo poměrně rychle a hladce množství kompromisních eh, návrhů přetavit, množství eh, původních pozměňovacích návrhů přetavit kompromisy. Eh, chtěl bych vyzvednout velmi dobrou spolupráci s tím novými zpravodaji. Eh, měli jsme trošku problém s kompromisem B, ale minulý týden jsme to projednali. A je to kompromis, který se týká Romů. A já dávám zapravdu paní zpravodajce, že eh, v této politické oblasti eh, by neměla být samostatná rezoluce, ale že by mělo být spíše něco, co bude napříč více eh, politikami. Eh, nejsem příznivcem toho, abychom poukazovali zejména na jednu sociální skupinu, ale myslím, že s došaným kompromisem můžeme být spokojeni. Domnívám se, že jde o zprávu velice kvalitní, která si zaslouží a dobude pozornosti a já tady ještě jednou děkuji za eh, spolupráci a kvalitní zprávu. Děkuji. Monsieur Thomas Mann, puis Madame Turin. Euh, pardon. Pan Thomas Mann. A potom pan Turinen. Résultat, je m'embrouille. Alors, Monsieur Thomas Mann. Pan Thomas Mann a paní Turinen. Děkuji, paní předsedkyně. Ja, eh, vielen Dank. Eh. Děkuji, paní zpravodajko Milá Naďo. Eh, ty jsi pochvalovala eh, spolupráci s eh, stínovými zpravodaji, ale myslím si, že si velice dobře spolupracovala i s obyčejnými smrtelníky, kteří přicházeli s pozněvacími návrhy. No samozřejmě, eh, toto není jenom věc pro kulturní výbor, eh, je také naší kompetenci, abychom bojovali proti vylučování. A eh, není, není vlastně otázka, kdo má se jak uplatní v pokročilém věku, ale je to otázka, musí začít už tedy u těch mladých, kteří eventuálně nedokončí vzdělávání. My jsme do toho vnášeli různé pozice a myslím, že ty kompromisy jsou dobré a mě velice těší, že eh, tedy Romové, eh, kteří se tady, tady projednávají samostatně, ale v podstatě nejde jenom o ně, musíme vycházet eh, z obecných poznatků a já jsem rád, že tady ten kompromis tady vznikl. My mm, tedy jsme eh, eh, rádi, že tady, tady máme iniciativní zprávu a mm, prostě je důležité, aby to nebyla zpráva, která zapadne někdy na eh, nočním zasedání ve Štrasburku. Ale je to prostě iniciativa, my tady skutečně s něčím se nám daří pohnout a lidé čekají na konkrétní výsledky a já skutečně smekám klobouk. Eh, paní Turinen. Děkuji, paní předsedající. Jménem zelené frakce eh, bych eh, chtěl poděkovat zpravodajce za vynikající spolupráci. Také s kompromisy, jak se rýsují, jsme velmi spokojeni. A k tomu, co řekl Thomas Mann, jak by měla být ta zpráva teda na plénu, no tak jistě že může se stát, že ta konference předsedu frakcí nakonec skutečně někam odsune, ale tady jde o zcela konkrétní komentář ke strategii 2020 je to jedna z našich hlavních vlastních iniciativ a je to taky první komentář k národním reformám. A to je skutečně velice důležité a mělo by to mít své čestné místo také na plénu. S tím souhlasím. Jestliže se nám v Evropě podaří zakročit proti předčasnému ukončování vzdělávání, tak to je skutečně to nejúčinnější, co můžeme udělat proti sociálnímu vyloučení. A také z hlediska hospodářského je to to nejlepší, jak ochránit konkurenceschopnost Evropy. Čili ono to přispívá jak k sociální dimenzi, tak také k naší budoucí eh, hospodářské situaci. A já myslím, že musíme si umět také s ženskými zeměmi eh, promluvit tvrdě z očí do očí, že prostě v dobách krize si nemůžeme dovolit prostě takto plítvat se vzděláním. A další bod, já myslím, že je velice důležité, abychom neustále eh, upozorňovali na to, že máme eh, další nový problém, pokud se týče genderové oblasti, a sice jde o mladé muže, kteří nedokončují vzdělávání a e, takto vzniká nová třída nedozdělaných mladíků. Samozřejmě, že my hodně se věnujeme ženám, ale v podstatě měli bychom se na to podívat i takto a prostě měli bychom se více zaměřit na mladé muže. Já bych e, řekla, že to tak to asi stačí. Děkuji vám, myslím, že to bude výborná zpráva. Paní Hirš. Máte slovo pro závěr po této spršce chvály. Ja, vielen Dank, also vielen... Děkuji. Děkuji taky za tyto pozitivní reakce. A já bych byla skutečně také ráda, kdyby se ta debata dostala na plénum jindy než v 11 večer ve Štrasburku. Je to určitě důležité téma, zejména v souvislosti se strategií EU 2020. Možná, že když, že bychom to možná tedy mohli prodat jako hospodářské téma, ne sociální, pak by to mělo největší větší šanci. Pokud se týče ukazatelů, a národních akčních plánů a jak měřit. Eh, tady toto množství neukončeného vzdělání. Tak tady máme eh, pozměňovací návrh 23 socialistů, eh, který žádá zpracování ukazatelů a možná, že kdybychom to podpořili, tak by bylo dobré se také shodnout na malém počtu indikátorů, aby bylo jasné, co vlastně porovnáváme. Jinak eh, také ještě jednou chci poděkovat za reakce. Budeme hlasovat. Eh, v kulturním výboru eh, proběhne toto hlasování až v září, čili letní prázdniny nám umožňují také rozvinout aktivitu v kulturním výboru promluvit si s tamějšími poslanci a potom tedy eh, v září to dotáhnout do konce. Věřím, že to slyšeli všichni koordinátoři, aby to bylo řádně projednáno, až se to dostane na pořád jinak. Takže mobilizujte své politické skupiny, aby se tak stalo. A nyní se dostaneme k bodu 6 pořadu jednání a dám slovo kolegovi Ludvigsonovi. Budeme projednávat Pozměňovací návrhy k evropskému semestru ekonomické politiky. Ordförande, Já vil börja med att tacka... Paní předsedající, začal bych eh, nejdříve poděkováním kolegům a stínovým zpravodajům. Naše spolupráce byla konstruktivní, všichni se ze všech sil snažili o dosažení kompromisů. Moje doporučení k hlasování bylo vydáno dnes a Vidíte, že zde máme celou řadu pozměňovacích návrhů. Samozřejmě jde o drobné úpravy, upřesnění a spolupráce i zde fungovala dobře. Máme zde pozměňovací návrh, který ovšem překračuje kompetence našeho výboru a to bude třeba ještě v rámci dojednávání korigovat. Jediný pozměňovací návrh, ke kterému bych chtěl zde něco říci, je číslo 63. A sice při vší úctě pro rozmanitost názorů se domnívám, že zde mm, to opravdu eh, jde nad rámec eh, kompetencí našeho výboru, jakož i celé Evropské unie. Jde o to, abychom tady, respektive vyjadřujeme se k tomu, jak mají organizovat členské země svůj pracovní trh a péči o nezaměstnané. Já myslím, že to sem opravdu nepatří, že to poněkud podkopává naší eh, důvěryhodnost a de facto celou zprávu to potom činí nepřijatelnou. Jde ovšem také o tom, jak chceme přispět k evropskému semestru, jak jednotlivé členské země eh, si mají eh, uspořádat své sociální sítě. Já jako zpravodaj navrhuji, abychom hlasovali proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Dále jste viděli moje doporučení k hlasování, to, tak já to skutečně vidím. No a já děkuji ještě jednou ostatním zpravodajům za spolupráci, která, jak doufám, nám vydrží až k vlastnímu hlasování. Děkuji, paní Harkin a pan Bulon. Thank you. I... Děkuji. Já bych ráda poděkovala paní, eh, panu zpravodaji. Myslím si, že máme velice dobré kompromisy a myslím, že eh, jsme schopni se na nich shodnout. Eh, vypadá to, že všechny se soustředí kolem toho, že tady hovoříme o sociálním vyloučení, tedy začlenování do společnosti, pardon, a o koordinaci evropské, v rámci evropského semestru a také eh, o tom, že národní partneři, a to znamená národní parlamenty, v tom mají roli. To je velice důležité, aby to mohlo být legitimní a také si myslím, že znovu v těch kompromisech eh, jsme spojili ty základní cíle ze strategie EU e 2020 do evropského semestru, nebo jsme navázali na něj. Takže myslím si, že ty ústní pozměňovací návrhy eh, změňují, eh, tedy vylepšují ten text a budu eh, rád, když tam zahrnete zejména pozměňovací návrh 63. Pan Bulan. Děkuji, paní předsedkyně. S evropským semestrem koordinace koordinaci ekonomické politice, abychom zavedli synergie mezi rozpočtu a ekonomickou politikou členských států a abychom vedli Evropskou unii k tomuto inteligentnímu a trvalému růstu, který je zanesen ve strategii 2020. Chci poděkovat panu Ludvíksonovi za vynikající práci, kterou odvedl, jakožto zpravodaj, a všem kolegům, kteří přispěli k tomuto stanovisku. Vítám zejména práci na kompromisních pozměňovacích návrzích, které dokonale odrážejí shrnuté pozměňovací návrhy a text je díky tomu mnohem jasnější a inteligentnější. Nechtěl jsem se omezit pouze na úlohu EP v rámci strategie u evropského semestru a chtěl bych eh, vstoupit do podrobností u politik, které mají být rozvíjeny v tomto semestru. Takže kromě kompromisních pozměňovacích návrhů, které, na kterých jsme se shodli, tu zůstávají dva body, pozměňovací návrhy 63 a 69, k tomu se ještě vrátím. 69, tam jsme se rozhodli stáhnout tento návrh tento bod však měl být zmíněn vzhledem k tomu, že není důvodu, aby dopad hospodářské krize a rozpočtové politiky členských států byly pouze neseny občany. Zdálo se mi rozumné uvažovat o politice, zejména u té daně z finančních transakcí, která by také zapojila ty, kteří odpovídají za krizi, tedy finanční instituce a nejen pouze evropské občany. Ale jsem si vědom, že tato daň z finančních transakcí je rozpočtovým ustanovením, které podobně jako jiné tady nemá své místo a tak jsem se rozhodl s naší skupinou stáhnout 69, ale je tu pozměňovací návrh 63. U 63, kde jsme nenalezli kompromisní návrh, má za cíl navrhnout, aby veškeré eh, náhradní platby pro osoby, které nemohou být zaměstnány, byly časově omezené, zejména v období ekonomické krize, a aby existovaly kompenzační procesy v členských státech, které by umožnily návrat do zaměstnání co nejrychleji. Toto ustanovení musí být spojeno s politou, politikou zaměstnanosti hodné tohoto jména, jinak to nebude fungovat. A nejsme v období, kdyby si členské státy mohly dovolit poskytovat náhradní dávky ad vitam eternam, aniž by tedy to bylo nějakým způsobem řešeno. Já jsem se rozhodl s naší skupinou to zachovat a vyzývám skupinu, aby hlasovala pro poslanec 63 Zejména vyzývám naši skupinu, aby hlasovala pro kompromisní pozměňovací návrhy, které jsme s panem Ludvíksem dohodli a děkuji všem za odvedenou práci. Pan Koferaty a potom také řeknu něco já. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že náš kolega pan Ludvíkson eh, odvedl skvělý kus práce spolu se stínovými zpravodaji. A tahle věc eh, je velmi blízko mému srdci a já jsem proto eh, předložil pozměňovací návrh k posílení sociálního dialogu a institucionalizaci jednání mezi komisí a sociálními partnery čímž by sociální partneři dostali eh, možnost v cílených dokumentech dát najevo své stanovisko. A také by, ukaz, a také by měli možnost ovlivnit a obohatit eh, stanovisko komise. Myslím si, že tento vztah je třeba časem eh, lépe stabilizovat. To eh, jenom sociální dialog posílí, protože jinak možná budeme svědky opaku. A sice toho, že sociální to, dialog se bude stále více dostávat na okraj. Připomenu vám, také, že eh, podobná formulace je obsažená v krizové zprávě, kterou jsme nedávno přijali. Řada eh, těch věcí v té zprávě eh, dává skvělý smysl a proto je podporuje ehm, široká většina lidí. A měli bychom je tedy podpořit legislativními ustanoveními nebo stanovisky. A teď máme právě první příležitost eh, toto eh, říci eh, nějak konkrétněji, protože v té krizové zprávě bylo všechno takové obecné, zatímco teď hovoříme mnohem podrobněji o tom, co by se mělo udělat, kdy a kde. Ano, připojím se k vyjádření panu Kofratimu u poslance 63. Myslím, že členové tohoto výboru jsou první, kteří by měli být znepokojeni tím, že v sociální oblasti evropský semestr by mohl budit dojem, že komise diktuje sociálním partnerům nebo členským státům v rámci vlastní národní legislativy, co by měli dělat. Ale pokud odhlasujeme pozměňovací návrh 63 pana Bulána, já nehovořím o jádru toho návrhu. Možná v některých zemích se zahájí diskuse na, této, na tomto základě, ale abychom my, jako Evropský parlament, na jedné straně říkali, Evropská úroveň se nemůže starat o vytváření sociálního koncenzu, ale diktovat sociálním partnerům, co mají dělat na jedné straně a vedle toho, abychom odhlasovali tento poznací návrh, tak myslím, že bychom skutečně byli velmi vážně v rozporu. A ehm, žádám, aby si to všichni eh, promysleli. Zdá je tento návrh vhodný. A možná pan Filip Bulon do zítřka ještě zváží stažení svého pozměňovacího návrhu a stane se to tématem eh, diskuse na interní politické scéně ve vlastní zemi. U kompromisních pozměňovacích návrhů, já jsem se na to pozorně dívala a chtěla bych eh, učinit eh, dva návrhy. Možná si řeknete, že se pletu do něčeho, co se mě netýká, ale dívala jsem se na to u kompromisu D. Tam se mi zdá, že v duchu tedy inkluzivním se celá řada věcí podařila převzít, ale je tu tady takové opakování, pokud jde o zásadu subsidiarity a sociálního dialogu. A po druhé, kdy tato otázka je zmíněna, a místo and the principle of subsidiarity and social dialogue, v té druhé části si myslím, že bychom mohli odkázat na at all level, tedy kompromis by byl needs to be ensured at all levels. Um, ehm, voilà. To je můj první návrh. A v kompromisu H já rozumím, že jste chtěli zavést eh, pozice na pana Cabrnocha, který odkazuje na business sektor. Já ale upřímně za to, když odkazujeme na social partners, tak myslím, že business sector je už zastoupen. anebo bychom museli říci including trade unions, business sector and NGOs. Ale obě formulace mi vyhovují, ale nebudeme říkat dvakrát, současně tedy zaměstnavatele a business sector, protože já nevím, co teda by měly být zaměstnavatele jiného než business sector. Paní předsedkyně, já si myslím eh, eh, k tomu, co eh, říká pan Bulán. Osobně nesouhlasím úplně s 69, ale docela bych byl hlasoval pro to, co říká. Já chápu, ale proč ho stáhl? Ale ta argumentace je stejná u 69 jako u 63. My tady hovoříme o evropském semestru a o celém tomto postupu, ne o politice zaměstnanosti, kterou řešíme jinde. Myslím si, že i to je docela zřejmě neslučitelné. Zdá se, že tady se pohybujeme mimo eh, své pravomoci a eh, tady nemůžeme eh, o tomto hlasovat, o této politice zaměstnanosti. Spíš bychom měli hlasovat o evropském eh, semestru, o ničem jiném. A teď, eh, pane Bulan, k vám. Tohle je spíš procedurální otázka. Nemůžete mít úplně všechno tohle a další věci eh, v tom stanovisku, protože je třeba se zaměřit spíše na ty věcné věci. Musím... Pan Ludvíkson má na závěr slovo. Děkuji. Uh, uh, uh, sorry, because Mr. Boulan wants to come back, so since okay. I... Eh, pan uh, ještě chce, se chce, eh, chce zareagovat, tak možná, že by bylo lepší, kdyby mohl zareagovat před vámi. Ano, k té 69. já jsem vysvětlil, proč to stahujeme. Tím spíše, že ten daňový mechanismus ještě není úplně definován, takže by bylo předčasné o tom hovořit příliš nyní. Pokud jde o dopad na sociální politiku, Evropská unie ve svých doporučeních v oblasti rozpočtu pro členské státy, zejména těch nejvíce zadlužených, se skutečně do toho míchá a mě by, musíte mi vysvětlit, kde jsou meze subsidiarity v tomto případě. Takže Evropská unie vlastně zabíhá až do samých krajností sociální politiky. Myslím na Řecko, kde skutečně Evropská unie dává doporučení týkající se vybírání daní, katastru, platů a podobně. A musíme respektovat eh, zásadu subsidiarity, ale nezdá se mi to mimo působnost evropského semestru a politiky řádné veřejné zprávy, abychom tato témata zmínili obecněji. Dobře, žádné nové argumenty ani návrh na změnu. Pan Ludvíkson. Eh, Děkuji vám eh, za eh, všechny vaše připomínky, pokusíme se je všechny zohlednit. Pokud jde o kompromis DAH tedy, pokud jde o 63, tak tam bych řekl, že toto opravdu nespadá do eh, naší působnosti. Eh, stále jsou tady svrchované státy a musí eh, sami přijímat rozhodnutí. Čili myslím si, že tady zůstávám skálopevný. Nemyslím si, že to spadá do naší nebo do působnosti evropského semestru. A Navíc se obávám, že tady bychom eh, oslovovali celý ten text. To je všechno. Eh, srdečně vám všem děkuji a potom uvidíme, jak to proběhne a ještě nám zbývá pár hodin do hlasování. Eh, děkuji. Věřím, že vezmete v úvahu mé návrhy u kompromisních návrhů, abyste opravil oba texty. Budeme hlasovat o tomto návrhu stanoviska zítra. A nyní přecházíme k bodu 7, což je návrh stanoviska paní Girling o modernizaci politiky EU v oblasti veřejných zakázek. Máte slovo. Um, Děkuji, paní eh, předsedkyně. A také děkuji eh, všem stínovým zpravodajům i eh, jejich eh, zaměstnancům, kteří velice usnadnili tvrdou práci svých nadřízených a vytvoření řady kompromisů. Já si myslím, že tady máme široký základ pro kompromis pro toto stanovisko. To znamená, že bych tady nebyly rozdíly, ale v zásadě tady máme sedm pozměňovacích návrhů, které máte před sebou. A řekl bych, že e, panovala obecná schoda na tom, že zadávání veřejných zakázek je důležité. Nenom pokud jde o to, že může e, stimulovat a zachovat dobrou zaměstnanost ehm, tím, že minimalizuje nezaměstnanost, ale tedy také e, dostatečně zajišťuje kvalitu zaměstnanosti ale také eh, jsme hovořili o tom, že poskytuje zaměstnanost v malých a středních podnicích. Eh, některé pozměňovací návrhy šly trošku mimo eh, působnost zprávy nebo mimo téma. Řada lidí tady hovořila o ekologických otázkách. Myslím si, že při mě názoru už jsme si řekli, že výbor pro životní prostředí pro toto má své vlastní stanovisko. Já jsem si jistá, že řada Eh, pozměňovacích návrhů se objeví právě tam. Potom eh, tady byla eh, celá řada věcí v spoustě těch pozměňovacích návrhů. Za prvé je to vytváření a zachovávání pracovních příležitostí, které se opakovaly pořád do kolečka. A zohledňují to, co jste říkala, paní předsedkyně, ohledně opakování. Ono to není změn úplně všude, ale jsou to eh, taková průřezová eh, témata, která eh, se týkají celého toho stanoviska. A také řada poslanců ve svých pozměňovacích návrzích chtěla toto zasadit do rámce cílu 2020 a to si myslím, že také se prolíná celým tím stanoviskem. Samozřejmě bylo tady několik věcí, na, kterým, na kterých se nám nepodařilo se shodnout Eh, zejména se to týká eh, těch eh, kritérií potřebnosti nahrazených takzvanými chytrými kritérii. Potom jsme se také bavili ehm, o úmluvách Mezinárodní organizace práce. Tam se nám nepodařilo dosáhnout kompromisu, ale tohle jsou velice. ale budeme mít jasně formulované pozměňovací návrhy k hlasování, takže budete mít možnost se uh, v jejich, eh, se o nich rozhodnout eh, v rámci hlasovacího seznamu. Já si celkově myslím, že eh, to bude poměrně jasné stanovisko a to budeme tedy moci předložit dalšímu výboru zítra. Steven Hughes teď. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Gerling právě nasínila v úvodních poznámkách ty důvody, proč eh, my jako SAD máme problém s, těmi, s tímto stanoviskem. Ta, ty otázky, eh, které nám eh, leží na srdci nejvíce, tam v tom kompromisu nejsou, zejména odkazy po, o, na úmluvu 94 Mezinárodní organizace práce o, o v, pracovních důležkách v, um, mezina, tedy v um, zaměstnavatelských smlouvách, potom to uh, smart a need, uh, to chytré a potřebné, a potom uh, společná a nerozdílná odpovědnost, to je pro nás také velmi důležitá věc. Byl jsem zklamán, že jsme nebyli zahrnuti, já jsem nebyl z, z, zastoupen, nebo byl jsem z, zastoupen na tom jednání o kompromisech, ale nebyl jsem tam osobně ale bohužel naše připomínky nebyly zohledněny. Eh, teď můžu zatím eh, své eh, frakci doporučit, aby hlasovala pro kompromis E, a žádný jiný. A pokud to projde nezměněné, což možná projde, tak budu doporučovat své frakci, aby hlasovala proti. Poslanců EPP bych se zeptal, pokud je o pozměňovací návrh 40, to je od jednoho poslance z EPP. Tady eh, žádáte o rozdělené hlasování a asi proto, abyste eh, vymazali druhou část, eh, kde se hovoří o sociálních aspektech zadávání zakázek a fair tradeu. Zabývejte se tím, prosím, individuálně, zvažte, jestli nedodržíte to doporučení, ten váš VIP tomuto, protože eh, toto je opravdu důležité. A potom eh, Čaba Ory. Já jsem se dověděl, Čabo, že v Maďarsku eh, se má změnit zákon o zadávání veřejných zakázek a pokud jsem to četl správně, tak má dojít spíše k omezení transparentnosti v důsledku této změny zákona. Mohl byste nám prosím říci, co se tam děje? Děkuji, paní předsedkyně. Il n'est pas sur les listes des orateurs, mais peut-être que va-t-il s'inscrire, on va voir. Pan je není na seznamu řečníků, paní Turunen a paní Hirsch. Thank, thanks a lot. Um, I think, Steven, you... Děkuji. Stevene, eh, možná by bylo dobré podívat se ještě jednou na hlasovací seznam, poněvadž eh, řada svých eh, pozměňovacích návrhů, o těch se bude hlasovat zvlášť, ještě mimo kompromisy. Ale mm, možná by to chtělo nějaká doporučení, ještě než se dostaneme k hlasování. Možná ještě pár bodů bych zmínil. Eh, zelení mají problém s pozměňovacím návrhem číslo 22 socialistů. A možná, že nejde ani tak o záměr, jako spíš o formulaci. Poněvadž tady je výzva zahrnout eh, eh, poskytovatelé služeb ve, do výjimky spolupráce mezi veřejnými orgány. A já nevím, jestli eh, to neohrožuje tak trošku regionální a místní samozprávy. Prostě možná, že poskytovatelé by měli být vyňati z tohoto systému místní samozprávy. Nevím, pokud by se to nějak vyjasnilo, snad bychom to byli schopni podpořit. Pokud se týče sankcí, to je číslo 67. Já tedy eh, souhlasím s tím záměrem, ale navrhnu ústní změnu eh, takže místo, abychom řekli, eh, že zadavatelé by měli být odpovědní, pak já dám, že příslušné orgány, ne zadavatele, příslušné orgány, aby nesli tu odpovědnost. Prostě já to trošku rozvolním, ale ta myšlenka tam zůstane. A pak ještě jeden bod, a to se týká eh, partnerství veřejného soukromého sektoru tady je mnoho názorů. Já jsem prostě navrhla, abychom to škrtli. Celý odstavec. A důvod je ten, eh, že bychom na úrovni EU neměli upřednostňovat konkrétní řešení v tomto smyslu. A prostě, abychom byli konzistentní, tak, tak jsem proti pozměňovacímu návrhu 71, kde se říká, že PPP nepředstavuje vhodný návrh uzavírání kontraktu. Já si myslím, že tady by to mohlo mít svůj přínos, ale neměli bychom to diktovat eh, z evropské úrovně. Já bych tady velice ráda to raději úplně škrtla. No a abych to zhrnula, já si myslím, že to stanovisko by mohlo být užitečné. Já zasedám také ve výboru IMCO a myslím si, že pokud se nám podaří eh, zdůraznit ten aspekt eh, vhodných pracovních podmínek a dále možností strategického využívání eh, veřejných zakázek, tak já si myslím, že to bude skutečně dobrý přínos ke zprávě IMCO. A já bych skutečně byl pro. Tedy já i všichni zelení. Madame Hirsch. Paní Hirsch a pan Clark. Děkuji, paní předsedající. Jménem kolegy Krojcmana bych tady chtěla něco málo říct. A sice pan Krojcman eh, děkuje srdečně autorce stanoviska za kvalitní spolupráci a ALDE podpoří všechny navržené kompromisy. Pozice ALDE k jednotlivým kompromisním návrhům se orientuje podle těchto směrů. Za prvé, eh, veřejné zakázky by se měly eh, uplatňovat jako norma také u veřejných zakázek. je to v zájmu eh, transparentnosti. Dále, využití veřejných zakázek pro dosahování sociálních sílů, to je užitečné, je třeba to podporovat, ale ne úplně všude. Proto my odmítáme závazné sociální závazky, které by zvýšily náklady a byrokracii u podniků. Dále eh, musí být možnost používání, eh, tedy trvat u toho používání sociálních kritérií při vylašování zakázek eh, možnosti, které už zde máme, se používají příliš zřídka. Další bod. Řešení tohoto problému není ani tak v úpravě směrnice, jako spíše v praktických pokynech v profesionálním školení zadávacích úřadů, tak, aby byli schopni využívat sociální kritéria pro přidělování zakázek správně ve smyslu těchto předpisů. Konkrétně má smysl zjednodušit a sprušnit při předpisy EU. E, obecně by bylo třeba mm, e, použít vhodný způsob, jak e, zasáhnout i do sociální oblasti. U veřejných zakázek zatím pan Krojcman nevidí nutnost něco měnit, ale podporuje to, Eh, že by měly být eh, stanovené prahové hodnoty nejdříve důkladně přeskoumány. Eh, pokud se týče efektivních trhů pro veřejné zakázky, tak to je vlastně jeden z hlavních cílů EU a neměli bychom to žádným způsobem podkopávat ani tedy interním zadáváním zakázek, ani tedy způsobem, který je nad rámec Eh, současné judikaturu Evropského soudního dvora. Dále eh, je eh, příznivcem zjednodušení zadávání těchto zakázek pro malé a střední podniky. Děkuji. Nejdříve pan Clark. Děkuji, paní předsedající. V odstavci 1 původního návrhu se hovoří o tom, že eh, veřejné zakázky podporují eh, udržitelnou zaměstnanost. Eh, v pozměňovacích návrzích se říká, že národním, regionálním a místním orgánům musí být ponechán prostor tak, aby stimulovali zaměstnanost. To je novinka, poněvadž třeba zdra, zdraví eh, trhu eh, zaměstnanosti, no tak to určitě eh, i závisí tedy na národním situaci. Čili já bych tedy skutečně chtěl k tomu uvést konkrétní příklad, který se objevil. A sice týkalo se to školicího střediska, učňovského střediska firmy Bombardier, eh, poněvadž jste, mm, oni tedy přišli o významnou zakázku rychlovláků, eh, kterou získal Siemens. Eh, tam už došlo k propuštění zhruba 14 000 pracovníků a propuštění nebude pokračovat. A Samozřejmě to se promítne také do dodavatelských firm. Já vím, že je možné požádat o pomoc eh, do prostřednictvím eh, globalizačního fondu, tak jak to eh, provedlo v jednom případě Dánsko a ve dvou případech o to požádalo Rakousko. Ale já vím, že pracovníci z Darby by daleko raději než tuto dočasnou pomoc Eh, a to se týká i eh, rekvalifikace, eh, která se jim snad nabídne. ale oni by velice rádi spíše udrželi svá pracovní místa a bohužel tedy za to může velká zakázka, kterou získala místo nich firma, která je známa korupčními praktikami. Ten případ je známý. Evropská unie eh, jim tady udělá velkou pokutu, ale mm, eh, také eh, něco podobného, něco podobného se stalo vícekrát. Čili já bych skutečně prostřednictvím tohoto výboru rád vyzval radu a komisi, aby byla spravedlivým způsobem vyšetřena eh, firma Siemens. Já tedy nechci říci, že tato konkrétní zakázka byla také korupční, nicméně vzhledem k jejich historii by bylo dobré eh, toto eh, toto bylo vyšetřeno. Já to řeknu tak, ač kdybych já byl v eh, výběrové komisi, pak já bych skutečně nepřipustil, aby Siemens se vůbec mohlo účastnit eh, této zakázky. Jestliže chceme modernizovat veřejné zakázky, pak musíme zajistit také to, že všechno bude jasné a čisté a průhledné. Děkuji. Pan Hendla, pan Baldasáre. Eh, dovolte jeden krátký komentář. Já se domnívám, že události v, eh, v, u Siemensu eh, byly z jisté iniciativy dostatečně prošetřeny a myslím, že také politika a finanční dozor Eh, učinili dostatek pro to, aby se to nemohlo opakovat a pokud k něčemu znovu dojde, určitě to bude důkladně prověřeno. Eh, k vlastní zprávě myslím, že je eh, docela jasné, že paní zpravodajka a my k tomu přistupujeme do jisté míry odlišně. Paní zpravodajka se velice silně soustředuje na tržní otázky. My se spíše orientujeme podle otázky politického, pardon, společenského cíle, společenské účelnosti. E, to si nemusí přímo odporovat. E, tady může být i e, doplňkový poměr. Já si myslím, že pokud se týče sociálních a e, ekologických e, záležitostí a kritérií, e, tak já si myslím, že to nám celkem nepatří, ale prostě jestliže my máme tady nemáme, nemáme zde mandát formální, tak to nevím, jestli to je opravdu dobré zdůvodnění. Tak, eh, já chci říct k další záležitosti. Jestliže v tom této zprávě úvodu je e, e, popsáno to, že smyslem veřejných zakázek jsou udržitelná pracovní místa a dobré pracovní podmínky, pak tam tedy skutečně musí být i sociální a ekologická kritéria a musí tam být pevně zakotvená stejně silně. E, k tomu za druhé patří také eh, eh, rovná eh, odměna za rovnou práci, ale také jaksi minimální podmínky. Já si myslím, že toto je důležitá věc pro trvalou udržitelnost. Já musím říci, že Eh, pokud se týče odmítnutí eh, partnerství eh, veřejného a privátního sektoru, tak my budeme hlasovat pro tyto pozměňovací návrhy a budeme také podporovat podporovat také ty pozměňovací návrhy, které půjdou od smart k mít, poněvadž to eh, smart to je vlastně vysloveně jenom využívání veřejných prostředků. My máme příliš mnoho negativní zkušenosti eh, u zadávání veřejných zakázek eh, s mzdovým a sociálním dumpingem. Jestliže tedy chceme hovořit o cílech 2020, pak bylo dobré, kdybychom Eh, se více soustředovali na otázku společenského zájmu a neodsouvali to eh, stranou. Merci, monsieur Baldassar, puis monsieur Cofferati. Baldassar a pan Cofferati. Grazie, presidente. Io vorrei... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já začnu tím, že poděkuji panu zpravodaji, myslím si, že paní zpravodajce, pardon. Myslím si, že ta ukazuje jak je eh, zdravá a eh, velice dobře spolupracuje hm, a je vstřícná tedy. Eh, je zde obsaženo hm, několik pojmů, pojmu, které třeba více rozpracovat, zejména o úlohu, kterou hrají veřejné zakázky v dosahování celkového růstu. Celkový růst to samozřejmě Evropa potřebuje. A také je nezbytné, aby pravidla a, a postupy ve zadávání veřejných zakázek byly zjednodušeny, aby všechno bylo zjednodušené tedy a transparentnější. A také přístup malých a středních podniků e, k veřejným zakázkám je třeba zvýšit. Oni často bývají vylučovány nebo je jejich přístup e, omezen e, a ve všech těch, a všechny tyto věci jsou myslím velmi důležité. To znamená zjednodušení, snížení administrativních nákladů a také úloha partnerství veřejného a soukromého sektoru. Nesmíme demonizovat právě toto. Musíme specifikovat, co to znamená, v čem jsou tady rizika. Nesmíme se k tomu stavět anachronisticky a vnímat partnerství veřejného a soukromého sektoru jako nějakou spekulaci pokaždé. Musíme e, zajistit, aby tady byl nějaký e, korekční mechanismus. Myslím si také, že ta představa, že e, vždycky je třeba jít po nejnižší ceně, mm, stojí za zamyšlení. Musíte se bavit, také bavit o sociální kritériích a o efektivitě. Tohle jsou všechno poměrně základní věci, věci, o kterých budeme hlasovat v tomto stanovisku. Je třeba, abychom to udělali a udělali to teď. Částečně proto, že jsme mezi prvními, kdo to dělá a to možná ovlivní to, co vlastně IMCO dělá. Ale potom eh, samozřejmě jsou tady názorové rozdíly mezi námi a socialisty a já si myslím, že víc času by nám nutně nemuselo pomoci. Dále jsem chtěl hovořit o pozměňovacím návrhu 40. My jsme požádali o zvláštní hlasování ke 40. Když se tam na to podíváte, tam se hovoří o právech eh, postižení, tak my bychom samozřejmě byli proti. Ale pokud eh, se chcete eh, pokusit eh, rozšířit kritéria obecně, tak na celý proces zadávání, tak to bychom nebyli pro. Protože u jakéhokoliv zadávání zakázek, například když hovoříte o službách, o čištění ulic, tak každá ta zakázka má svoji charakteristiku. A prostě nutit nějaký univerzální přístup na každou zakázku, to by bylo absurdní. Takže eh, pomáhat s zranitelnějším v pořádku, ale stanovovat eh, univerzální pravidla obecná pro všechny, tak to vůbec ne. Do toho my nepůjdeme. To si myslíme, že není ten eh, správný přístup, jak je to tady v tom pozměňovacím návrhu a v některých dalších. Takže doufám, že zítra, až budeme hlasovat o tomto stanovisku, tak budeme moci hlasovat pro, až to projde. Děkuji, pan Koferaty. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tady eh, před sebou velice důležitou, byť citlivou příležitost. Můžeme eh, naplnit obsahem eh, zásady, které o kterých jsme hovořili hned na začátku, a sice, že veřejné zakázky mohou být eh, účinným nástrojem k dosažením eh, cílů strategie 2020. A nehovoříme tady eh, o modernizaci systému, hovoříme tady také o jeho dokončení. Aby k němu mohlo dojít, tak jsou tady určité pošravky, které nelze pomíjet nebo podceňovat. Za prvé eh, je to vymezení rozsahu povinností, které budou mít společnosti eh, ucházející se o veřejné zacházky. Naším hlavním cílem nemůže být eh, jenom srazit cenu. To samozřejmě je důležité, ale nestačí to k tomu, abychom zajistili efektivní působení a také ochranu všech eh, dotyčných a těch, kteří eh, stimulují ekonomiku. Takže pokud tam tyhle věci nebudou zohledněné, pokud tam nebudou sociální a ekonomická kritéria a v ekologické standardy, tak nemá smysl hovořit o rozvoji, který je založen na ekonomice, která je nějak zelená vůbec. A teď se eh, můžeme zabývat eh, souladem mezi tím, co říkáme, že chceme, a tím, co tady je. Potom druhá poznámka. To se týká celého dodatelského řetězce. To je eh, jedna z... Tady jsme viděli prodlužování tohoto řetězce a to je jedna z nejnegativnějších věcí. Pokud eliminujeme prostředníky, pokud nebudeme mít požadavky na ten zakázkový cyklus, tak možná nedosáhneme těch výsledků, které chceme, pokud chceme k tomu přistupovat opravdu soustavně. A poslední věc. Jsem přesvědčen, že když hovoříme o sankcích, které se obrovsky budou lišit, tak to není e, správný nápad. Hovoříme tady o něčem nadnárodním a teď bychom najednou stanovovali sankce, které nerespektují dohody, nebo eh, pro nerespektování dohod, tak eh, to musíme pokrýt celou Evropu. Jinak Evropa sama bude navzájem se sobě konkurovat ve veřejných zakázkách. Myslím si, že sankce, pokud budeme mít, musí být efektivní. Nesmí eh, být na podporu sociálního dumpingu. Paní zpravodajko, požádám vás, abyste byla velmi stručná. Máme ještě další body na pořadu jednání, takže prosím, vyjádřete se. Yes, thank you. Thank you, Madam Chairman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Už to tady někdo řekl. Ono je pravda, že je třeba vyrovnat trh a sociální aspekty veřejných zakázek a přesně o to tady jde. Trochu se neschodujeme na tom, kde ta rovnováha je a já jsem se snažila přijít s něčím, co by dávalo hlavu a patu nakonec. A teď několik věcí. Rád bych požádal, abyste se všichni zamysleli nad tím pozměňovacím návrhem k, k veřejným zakázkám. E, možná, že tam nepatří, ale někdo může říci, ale samozřejmě on, eh, ta, ta věc nezmizí, když eh, ji tady budeme ignorovat. Takže zamyslete se prosím nad tím, požádejme o vyjasnění toho, co to jsou eh, aspekty zadávání veřejných zakázek v PPP. Protože dozajistá v mnoha členských státech tohle je stále větší otázka v oblasti veřejných zakázek. Kdybychom se tomu vyhýbali, tak bychom strkali předtím hlavou do písku. A, a určitě by to tomu stanovisku neprospělo, kdybychom to z něj škrtli. Potom jsem chtěla také říci, že jsem v žádné fázi neříkala, že si myslím, že by tady nebyly sociální problémy v té věci. zejména hovořím o těch otázkách, které jsou čistě ekologické, ne sociální. Takže si myslím, že máme základ pro dobrou schodu. Máme tady jasný hlasovací seznam, kde jsou alternativy a do toho se tady pustíme potom vpřed. Děkuji, budeme hlasovat o tomto stanovisku zítra. Máme ještě tři důležité body na pořadu jednání. Takže skutečně se omlouvám, ale žádám, abyste byli konkrétní. Bod 8. Strategie pro nové pravomoci a zaměstnanost. Je to velmi důležitý bod projednání pozměňovacích návrhů u zprávy kolegyně Reginy Bastos. Bod 8. 365 pozměňovacích návrhů. Máte slovo. Muito obrigada, Sra. Presidente este relatório, ou este projeto de relatório. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh zprávy je velmi široký a současně velmi lákavý. Umožní hlubokou diskusi na témata, která jsou zde uvedena. Jsou tu některá klíčová doporučení pro členské státy u nových kompetencí, které musíme přizpůsobit novým pracovním místům v horizontu deseti příštích let. Je to obrovská výzva, která byla konkretizována, protože celá řada pozměňovacích návrhů, 365 celkem, bylo předloženo. A kolegové skutečně eh, poskytli cena doporučení a já jim za ně vřele děkuji. Pozměňovací návrhy v některých případech přinášejí nové myšlenky, jindy posilují některé stávající myšlenky ve zprávě a u některých se nesoustředují na klíčová sdělení a trošku rozptilují to naše sdělení z této zprávy. Chtěl bych zdůraznit eh, ty změny, které byly provedeny, celoživotní vzdělávání, kompetence, nezbytnost vytvářet eh, můstky, uznávání, kvalifikace, vzít v úvahu potřeby trhu práce, komunikovat se vzdělávacími zařízeními, profesní rekvalifikace, je třeba mít cílené kompetence zaměřené na nové technologie a vědu. Týká se to zdravotnictví, restauračních služeb. Kolegové, posílili tuto myšlenku trvalé udržitelné hospodářství, strategie 2020, kodifikační práce. To vše vyžaduje tato strategie. Věnovali jsme zvláštní pozornost otázce, zda má strategie dbát nejzranitelnějších skupin mladých migrantů, žen, postižených starších osob, sociální mobilita, profesní mobilita, malé a střední podniky. Zdůrazňujeme, Malé a střední podniky vytvářejí pracovní místo, vytvářejí růst a z toho pramení podpora jejich vytváření a rozvoje. Musíme rušit administrativní překážky a vytvářet podnikatelského ducha. A budeme svědky množení těchto podniků. Jak se dalo očekávat, jedno téma bylo častěji zmiňováno. Jde o flexicurity. Flexicurity byla zmíněna hojně a byl zdůrazněný materiál komise, který se o ní zmiňuje poprvé. Já jsem tomu věnovala přiměřené místo Nechtěla jsem skutečně příliš zdůrazňovat eh, tento koncept. Já uvádím, že flexicurity je důležitá a členské státy by se měly přizpůsobit sociálně-ekonomickému kontextu. Také uvádím, že neexistuje jednotný návod, který by měl být obecně používán v členských státech. Toto téma bylo projednáváno s určitým zápalem některými kolegy a tak se pokusím sehrát jako zpravodajka svou úlohu. Pokusím se docílit co nejširšího koncenzu v této věci, tak, aby tento citlivý aspekt nás nerozdělil, ale spíše, aby nás naopak spojil. Aby přispěl k upřesnění některých věcí v této zprávě. Dále. Nacházíme se v jádru velmi citlivé otázky a pochybnosti nejsou možné. V některých politických skupinách je to skutečně citlivé a odkazuje to na koordinaci hospodářské politiky. Vyjádřily se tyto důrazy v některých pozměňovacích návrzích – a my velmi citlivě, pečlivě analyzujeme pozměňovací návrhy. Jsou předmětem kompromisních návrhů. Zatím máme 34 kompromisních návrhů, abychom reagovali na ty pozměňovací návrhy, které můžeme přijmout. Skutečně si přejeme prosadit klíčová sdělení a očekáváme také výsledky práce ve výboru REGI, FAM, ITRE. Řada stanovisek bude schvalována v těchto výborech a na počátku září budu požádat schůzku stínových zpravodajů, abychom mohli vytvořit koncenzuálnější znění, co možná nejvíce koncenzuální. Na základě kompromisu na kterých budeme pracovat. Děkuji kolegům za veškeré názory. Am raportor din umbră din partea grupului. Děkuji, paní předsedkyně. Jako stínová zpravodajka za SAD bych vám eh, řekla, že jsem sama podala 70 eh, pozměňovacích návrhů. Týkají se eh, různých eh, strategických směrů. Já jsem to tady nezbytných opatření a naprosto souhlasím s paní zpravodajkou. Je potřeba opatření pro zranitelné skupiny zejména. Stručně předložím strategické směry, o kterých uvažuji. Nejdříve podporovat rovné příležitosti, rovný přístup ke vzdělání pro všechny. Samozřejmě jsem hodně hovořil o flex security. To je nástroj významný, který má modernizovat eh, trh práce. kontextu reform trhu práce je třeba posílit sociální ochranu, ochranu před nezaměstnaností a zlepšit veřejné služby zaměstnanosti. Stejně tak jsem zmínila segregaci na trhu práce. Vítám iniciativu komise k pracovní době. Domnívám se, že každý pracovník ve všech členských státech musí být chráněn před eh, nadměrnou prací, která by ohrozila rovnováhu mezi, profesní a, mezi profesním a rodinným životem, ale také by ohrozila zdraví, bezpečnost pracovníka a podobně. Také jsem hovořila o diskriminaci migrantů, pracovníků, tedy migrantů a zmínila jsem diskriminaci na základě pohlaví. Domnívám se, že sociálně tržní hospodářství je důležitým prvkem. Hovořila jsem také o, o relokalizaci, delokalizaci práce bylo by třeba upravit eh, postupy nadnárodních společností. Zmínil jsem také Evropský sociální fond. ESF by se měl soustředovat na investice do vzdělávání, celoživotní vzdělávání. To by měla být realita v Evropské unii. A musíme také myslet na nové kompetence které jdou ruku v ruce s trvalým rozvojem. Zmínila jsem skutečnost, že členské státy musí podporovat vše, co souvisí s životním prostředím, ekologické kompetence, které mají usnadnit přechod k ekonomice se sníženými emisemi CO2. A Požádal jsem Evropskou komisi, aby zahrnula jako novou klíčovou kompetenci uvedení do souladu tedy této kompetence s trvalou udržitelným rozvojem. Zmínil jsem také rozvoj vnějších politik, u zaměstnanosti, vzdělávání, odborné přípravy. Jsem přesvědčena, že s dalšími stínovými zpravodaji, s paní zpravodajkou Bastos, nalezneme nezbytné kompromisy, které umožní najít západní směr Evropského parlamentu. Děkuji, eh, paní předsedající. Já budu velmi stručná. Chci poděkovat eh, zpravodajce. Myslím, že ta zpráva je velice eh, dobře strukturovaná. Nevím, jak si chcete poradit s těmi 365 pozměňovacími návrhy. Doufám, že se vám to podaří. Některé z mých pozměňovacích eh, návrhů se týkají přístupu k financím pro malé a střední podniky, sociální politiky, dále eh, mm, rámec eh, pro stáže. A také uznávání vzdělávání, které není formalizované. Já jsem podala také řadu dalších pozměňovacích návrhů a já doufám, že budete schopna mnoho z nich eh, podpořit nebo zapracovat do kompromisu. Já musím říct, že eh, když se podíváme na růstové sektory, jako zelená práce a podobně, tak eh, to je věc, která se tam taky zmiňuje, což je dobře. Někteří také hovořili o brain drainu, což je důležitá věc pro a palčivá věc pro mnohé země a neměli bychom to ignorovat. A samozřejmě také celoživotní vzdělávání a boj proti eh, předčasnému ukončování, tedy nedokončování vzdělávání a s tím bychom taky měli něco dělat. Eh, paní Schlitter? Velice stručně, eh, poněvadž eh, moje eh, předřečnice o tom už hovořili, já také to podpořím a také jsem důležitá, abychom dospěli ke kvalitním kompromisům. Sice samozřejmě ještě nejsou zcela dopracovány, ale bylo by dobré, mm, kdybychom se mm, té práce taky mohli účastnit. Mně leží na srdce jedna věc, a sice Eh, tato iniciativa komise New Skills, New Jobs, eh, že to eh, by mělo být spojeno s naší iniciativou Green Jobs. My jsme k tomu podali příslušné pozměňovací návrhy a odkazovali jsme na již schválený text parlamentu. Také jsme vyňali tu část textu, která se zabývá těmi new skills a myslím si, že to eh, si zaslouží zdůraznění. Druhý bod, a to už také paní Plan potom hovořila, je třeba dbát o to, aby new skills a new jobs eh, fungovaly nejenom tedy v těch nejvyšších patrech, ale napříč pracovním trhem, poněvadž jsou to obrovské šance také pro pro špatně vzdělané eh, lidi a zaměstnance. Čili měli bychom se silně soustředovat právě na toto. Víme, že právě toto je největší potenciál pro zaměstnanost eh, tzv. Eh, sustainability ekonomiky a jsou to důležité prvky. A myslím si, že pokud eh, zpravodajka eh, toto zapracuje a zdůrazní v kompromisech, tak to bude dobře. Děkuji. Parfait, Madame Bastos. Výborně, paní Bastos. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, kteří předložili změny se vrátily k tomu, co jsem chtěla upřesnit v první vystoupení. Je to téma nesmírně důležité, které vyvolává evidentní zájem. A to vše vyvolává diskusy na témata, která byla již eh, zpracována z iniciativy výboru pro zaměstnanost. Navazujeme na tyto otázky v důsledku ekonomické a sociální krize, kterou procházíme. Ale ten zájem vyjádřený kolegy, to musíme mít na paměti. Děkuji všem. Děkuji vám za vaše vystoupení i za návrhy změn. A tento zájem, který máme na paměti, vybavit evropskou ekonomiku, ekonomiky všech členských států pro výzvy, které jsou před námi. V dokumentu jsme toto skutečně předjímali. Umožní to pochopit změny, nezbytnost přizpůsobit naše systémy, naše ekonomiky, sociální a profesní systémy nové době. Celá řada konkrétních eh, důrazů bylo rozvinuto v dokumentu komise a Evropský parlament nyní prosazuje své zájmy a tím vším chci říci, že to téma je skutečně obšírné, široké a musíme se soustředit na to, co je hlavní. Co se týče navržených změn, tak zde sleduji jeden hlavní záměr. Ve spolupráci se stínovými zpravodaji a všemi, kteří předložili změny, se pokusím to vzít v úvahu. To vše zapracuji do kompromisu a právě tím se teď zabývám. Hlasování nastane ve výboru 19. září. Máme dost času. Příští týden několik kolegů budou buď doma ve svých obvodech, anebo na delegacích. Já zde navrhuji, a to musíme ještě e-mailem konkretizovat, má představa je svolat na 6. září schůzku se stínovými zpravodaji, abychom mohli provést první výměnu názoru o kompromisních pozměňovacích návrzech a do té doby bude třeba dalších kompromisů, abychom zblížili naše stanoviska. A v září ty věci ještě doladíme, abychom to mohli projednat. Děkuji. Děkuji mnohokrát a mnoho úspěchu s kompromisy. Dělám, prvně vám důvěřujeme. Dostáváme se k žádosti zpravodajky v bodu 18 pořadu jednání, čímž se dostáváme k prodání otázky změny nařízení týkající se vytvoření globalizačního fondu. Paní zpravodajko, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající, a e, děkuji za úpravu pořadu jednání. Já navrhuji, abychom to schválili s jednodušenou procedurou bez pozměňovacích návrhu. A je to proto, že toto nařízení eh, eh, prodlužuje EGF až do eh, prosince 2013, to znamená termín podávání žádosti. Navíc teď ještě máme prázdniny, to znamená, že máme prakticky nějakou dobu 15-16 měsíců, čili já si myslím, že pokud eh, budou nějaké dohody a podobně, tak to všechno budeme stíhat. Také komise chystá na podzim návrhu o budoucnosti globalizačního fondu po roce 13. A já myslím, že to bude ten eh, vhodný čas, abychom eh, přicházeli s návrhy změn k fondu. Eh, dále eh, existuje ještě také eh, usnesení výboru, čili to znamená, že nám se otvírá prostor pro návrhy. Tato návrh nejenom, že tedy prodlužuje termín podávání žádosti, ale také spolufinancování se udržuje na 65% komise eh, říká, že eh, nezaměstnanost eh, se drží kolem 9% od roku 2009 a také na leta 11 a 12 by také měly zůstat zhruba na 9%. V některých členských zemích to bude daleko vyšší než jinde, ale prostě to znamená, že opravdu ta nezaměstnanost je příliš vysoká, tento fond nám může pomoci. Dokument komise také říká, že většina členských zemí, které reagovaly na tuto konzultaci, se domnívají, že prodloužení tohoto fondu je vhodné, ale nevíme, kolik států skutečně zareagovala, takže eh, to nemá příliš velkou vypovídací hodnotu. Dále eh, s pohledem na eh, rozpočet v roce 2012 a určité redukce strany rady a e, vzhledem k tomu, že vlastně nemáme žádnou informaci od polského předsednictví, jak e, smýšlí o tomto fondu e, rada, tak opravdu o tom víme velmi málo. Na závěr, pokud se týče rozpočtových dopadů, fond nesmí mít více než 500 milionů během jednoho roku. V roce 10 se žádalo 133 milionů a v roce 2009 eh, také asi 130, necelých 130 milionů a v předchozích letech to bylo ještě méně. Takže i když ty částky, které se požadují, sice eh, rostou postupně, tak eh, pořád jsou hluboko pod stropem. Děkuji. Jménem SAD bych chtěl říci, že mám velkou radost z vašeho přístupu a naprosto sdílím vaše návrhy, abychom využili tu diskusi na plénu, abychom jednak eh, vyjádřili naši, náš souhlas s obnovením tohoto takzvaně krizového mechanismu, abychom to také doprovodili usnesením za přítomnosti komisaře, abychom zde prosadili některé body do budoucnosti. Sdílím vaše obavy co se týče diskuse na radě, ale viděli jste v debatě s polským předsednictvím, bylo to tak trošku neurovnané, ale měl jsem dojem, že v této věci bychom měli úplně jasno, pokud jde o charakter jednotlivých stanovisek členských států. ve věci rozšíření mechanismu na zemědělství. Vidím, že je tu jednak závazek snížit eh, rozpočtovou obálku společné zemědělské politiky. Všechny ostatní politiky mají absorbovat tedy části společné zemědělské politiky. Viděli jsme to u potravinových bank a nevím, jestli zezelenají všechny ekonomické politiky a určitě budou eh, pod vlivem zemědělství. Prostě zemědělství bude průřezovou strategií Evropské unie. A bude třeba se jednou zabývat tím, jak půjdeme dál v této oblasti. Tím spíše, že pokud bychom měli ten mechanismus rozšířit na zemědělské situace, tak vidíme dobře, že se dostáváme do dimenze globalizace a následků krize, které by nás mohly dovést, abychom předložili protinávrhy a zahrnout třeba do fungování globalizačního fondu všechny restrukturalizační situace, tak jak je známe tam či onde. Takže do, to je věc, o které bychom mohli hovořit v návrhu usnesení, které, jak věřím, odhlasujeme souběžně s potvrzením a opakovaným potvrzením krizového mechanismu a věřím, že komise k tomu bude přistupovat stejně odpovědně. Vím, že komise je zastoupena. Než jí dám slovo, přeji si vystoupit další kolegové. Pan Bulo, ne. Paní Schroeder, taky ne. Takže kdo promluví za komisi? Nechce komise vystoupit? Výborně. Paní Harkin, chcete vystoupit? Parfait. Alors, euh... Dobře. Zatím neodcházejte, mám sdělení. Termín pro pozměňovací návrhy Ne, nikoli pozměňovací návrhy, avšak eh, v této situaci budeme hlasovat o Dans ces conditions, v této situaci tedy paní zpravodajka nám navrhne usnesení v souladu se stanoviskem výboru, o tom budeme hlasovat a dostáváme se ke sdělením. Nejdříve chci vám říci, že ve věci jednotné žádosti o povolení pobytu a práci. My jsme po posledním trialogu 22. června jsme dospěli k dohodě s radou a budeme žádat výbor, aby to potvrdil. A po této dohodě s radou jsme dospěli k dohodě mezi výbory konečné fázi to je poměrně výsledkem dobré spolupráce, zejména, zejména díky impulzu našeho zpravodaje, což znamená, že výbor Libe by měl zaslat předsedovi Korepéru dopis v souladu postupy v rámci spolurozhodování, abychom vyjádřili náš souhlas. Spravodaj je zde, nevím, jestli chce vystoupit. Pane spravodaj. Yo <clears throat> estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que ha hecho. Já eh, zcela souhlasím s eh, tím, jak to vykládá paní předsedkyně. Jediná věc, kterou bych tomu ještě řekl, je, že eh, dvě nejdůležitější eh, žádosti z našeho výboru eh, Libe přijalo, stejně tak jako i Rada a komise, ale nebylo to díky mým snahám, ale díky snahám předsedkyně tohoto výboru. Milí kolegové, kolektivně jsme dospěli k tomuto výsledku a skutečně z toho mám velkou radost. Dostali jste celou řadu písemných sdělení, nebudu to zde vypočítávat, ale určitě se seznámili. V bodu 3 našeho pořadu schválíme zápis z našich jednání 20., 24., 25. května, 6. června a 15. a 16. června. Není-li námitek, žádné jsem nedostala. Tyto zápisy jsou považovány za schválené. Děkuji vám. Zítra se sejdeme opět v 9 hodin. Přineste si hlasovací karty. Přeji vám pěkný večer.